Gut, liebe Kollegen, dann fangen wir an. Vážení kolegové, začneme. První bod na pořadu jednání je bod číslo 9. Uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím. Spravodajem je pan Borelli který zde dnes není. Z tohoto důvodu vám k tomu já řeknu několik slov na úvod. V posledních letech jsme hodně hovořili o vztazích mezi Evropskou unii a Norskem. A rovněž jsme se shodli na tom, že eh, je třeba soustředit se na výměnu zemědělského zboží, protože došlo k některým problémům. A kromě toho jsme v této souvislosti řešili také otázku, kdy by bylo možné eh, dosáhnout dohody a podepsat dohodu a jak by se do toho měl parlament zapojovat, takže to byly, byla velice zajímavá témata. V kontextu evropského hospodářského prostoru máme s Norskem eh, volnou výměnu zboží. Nicméně se to nevztahuje na rybolovné a zemědělské produkty. A to se právě má nově upravit. Z tohoto důvodu eh, je třeba mít novou dohodu, aby eh, tato oblast byla dále liberalizována. Hovořil jsem o určitých problémech. A k těm došlo v roce 2012. Tehdy Norsko se soustředilo na šest eh, tarifních eh, celních položek. Eh, Sýr, hovězí maso a skopové maso a ze dne na den došlo k navýšení cel u těchto položek. To jsme jako parlament velice silně kritizovali, považovali jsme to za neopodstatněné. Nyní se obě strany zavázaly, zajistit volný přístup k 36 dalším celním položkám. A také se zavázali, že to, co už bylo na nule, kde už cla byly na nule, tam to tak zůstane. Vztahuje se to na maso, zeleninu a květiny. Já nevím tedy kolik eh, květin vyprodukuje zrovna Norsko, ale eh, tato celní položka tam je také. Kromě toho existuje otázka toho jednostraného eh, zvýšení cel ze strany Norska. To jsme řešili a, a rovněž jsme začlenili do dohody otázku přímých a nepřímých e, kontaktů. Dohoda přináší pokrok, nicméně nejde tak daleko, jak bychom si to představovali. Nicméně je to krok správným směrem. Norsko je důležitým partnerem a je to sedmý největší obchodní partner EU. Spravodaj navrhuje, odsouhlasit tuto dohodu a můžeme doufat v to, že ty kroky, které už jsme učinili, půjdou v budoucnosti ještě dále. To bylo, bylo pár slov na úvod. A nyní eh, se můžete vyjádřit tomu, co jsem říkal, a k dohodě. A, a první má slovo pan Knut Hermansen, zástupce Norska, který mezi nás přišel. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za příležitost vystoupit před tímto výborem. A chtěl bych eh, také říci, že eh, velvyslanec se odmí, eh, omlouvá, že nemohl přijít mezi vás kvůli jiným závazkům. A dohoda vychází z článku 19 dohody EEA. Tato dohoda stanovuje v tomto článku, eh, že eh, obě strany by se eh, měly snažit o liberalizaci ehm, v obchodě s různými produkty. Vyjednávání začalo v roce 2015 a bylo dokončeno v dubnu minulého roku. Je to třetí dohoda mezi Norskem a Evropskou unii podle článku 19 dohody EEA. Norsko je eh, malá otevřená ekonomika a hodně závisí na mezinárodním obchodu. Více než polovinu potravin, které spotřebujeme, importujeme. Evropská unie je naším nejdůležitějším obchodním partnerem. Eh, pokud jde o eh, zemědělské produkty, Evropská unie je také naším nejdůležitějším obchodním partnerem. 65 norských importů eh, v této oblasti je z EU. Minulý rok hodnota zemědělského eh, dovozu eh, z EU byla 4,4 miliardy eur. v posledních deseti letech se tato hodnota více než dvojnásobila a pravděpodobně to bude pokračovat i v nadcházejících letech. Norské exporty zemědělských produktů rovněž rostou, ačkoliv ta počáteční hodnota je výrazně nižší. Hodnota exportu z Norska v zemědělských produktech eh, byla minulý rok 475 milionů eur. Existují velké rozdíly mezi Norskem a EU, pokud jde o zemědělskou produkci. Eh, v Norsku existují eh, přírodní omezení a tudíž tam jsou velké náklady a tak norští zemědělci mají nevýhodu ve srovnání s ostatními zemědělci v EU. Eh, zemědělství nicméně je eh, nadále eh, velice důležité, pokud jde o Norsko. Zemědělci přispívají k místní ekonomice, poskytují zaměstnanost, zároveň hrají důležitou úlohu při rozvoji venkova. Otázka zemědělského obchodu je často ožehavou otázkou a vede k ožehavé politické diskuzi. Je to citlivá otázka. Z tohoto důvodů vyjednávání byla velkou výzvou. Nicméně dialog byl konstruktivní a tak se oběma stranám podařilo dosáhnout eh, dobrého výsledku, který představuje velkou příležitost pro obě strany. Eh, dohoda eh, přináší bezcelní přístup u celé řady celních položek, včetně sýru, masa a květin. Norsko Eh, sníží eh, celní kvóty u eh, síru a tvarohů, květin a rostlin, konzervovaného masa, hovězího masa a drubeže. Zároveň také u vepřového masa. Evropské otevře kvóty u drubeže, konzervovaného masa, syrovátkových výrobků, květin, bramborových lupínků a albuminu. Je to velká příležitost pro podniky v EU i v Norsku. Implementace této dohody bude představovat nový krok k liberalizaci obchodu mezi Norskem a EU. Uzavření této dohody ukazuje, že skutečně chceme naplňovat dohodu EEA e e a chceme posilovat vztahy mezi EU a Norskem. Mnohokrát děkuji a nyní předám slovo komisi paní Zuzana Maracuela eh, z generálního ředitelství Agri. Děkuji vám, dobré ráno. Především bych rád, ráda poděkovala zpravodaji panu předsedovi a členům tohoto výboru za jejich práci na této zprávě. Také bych ráda poděkovala naší norské protistraně za vynikající spolupráce, nehledě na to, že někdy eh, politické okolnosti byly složité. Norsko je osmý největší eh, zemí pro evropské exporty a tato dohoda nadále bude usnadňovat značný obchod se zemědělskými produkty z obou dvou stran. Navíc tato dohoda usiluje o to, aby vyřešila určité obchodní e, spory, které e, zastíňovaly naše vztahy po posledních několik let. Tato dohoda má umožnit nový cyklus vyjednávání o další liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty eh, mezi Evropskou unii a Norskem v průběhu dalších let. A to pozastavené vyjednávání ohledně ochraně eh, zeměpisného označení eh, myslím, že budeme-li takto pokračovat a budeme vyjednávat, takže to prospěje oběma dvěma stranám a zlepší to naše obchodní výměnu. Děkuji za stínové zpravdaje pan Benson. Děkuji vám, pane předsedo. E, za pana Patrikse, který zde bohužel nemůže být a je naším stálým stínovým zpravodajem, bych chtěl promluvit. On mě požádal, abych e, jeho jménem přednesl několik poznámek ohledně e, dohody mezi Evropskou unii a Norskem a dalších dodatečných obchodních preferencí. Rád bych poděkoval panu Borelimu zpravodaji za jeho práci a konstruktivní eh, přístup. Pan Patrix eh, vítá tuto dohodu a dosažený pokrok eh, směřující k liberalizaci obchodu. Co se týče cel, která byla uložena na určitý sír, hovězí a jehněčí ze strany Norska, tak pan Pabrix hovoří ještě že to jsou nějaká dotečné celní poplatky, ale zdůrazňuje, že ohledně článku 19 dohody EEA obě dvě strany přijímají na sebe úsilí, aby dosáhly eh, postupné liberalizace obchodu se zemědělskými produkty a tedy eh, tyto cel, tato, mm, tyto celní poplatky a t, takzvaná valorická cla E, jsou krokem správným směrem. Pan Pabrix je přesvědčen, že je to krok k prohloubení vztahů mezi oběma stranami a k větší liberalizaci obchodu eh, se zemědělskými produkty, což přinese nové příležitosti jak pro exportéry ze strany EU, tak ze strany Norska. Přesto však pan Pabrik Zbirát připomněl, že tu jsou některé nevyřešené otázky, zejména v otázce eh, v oblasti rybolovu, které tedy zastínují eh, výsledku, výsledky dosažené v zemědělství. To je tedy ze strany pana Pabrikse. Já sám za sebe bych rád řekl, že zatímco se jedná tedy o dobrý krok správným směrem, ale opravdu bychom měli mm, eh, usilovat o to, abychom eh, dosáhli vyřešení valorických cel, protože se jedná 15 eh, milionů nárůstu ze strany Norska. 72% nárůst cel je tu ze strany Norska a a jedná se o 20 milionů e, norských korun e, Dánsku. Jedná se o nárůst eh, oproti roku 2012, potom se změnila klasifikace na 72% eh, valorická cla a, a to jde opravdu proti eh, dánskému a nizozemskému exportu a přesně to eh, se děje a, a Norsko opět a opět toto dělá, ale právě teď jsme se s nimi už na něčem dohodli. Pane eh, velvyslanče, můžete nám eh, vysvětlit, proč to děláte, pokud důvodem není, abyste chránili váš vlastní průmysl. Si vám připomenout článek 19 eh, dohody EA, která má vést k plné liberalizaci. A můžete nám tedy toto vysvětlit. Dokonce potvrzujete váš, vaše úsilí o dosažení článku 19 jeho plnění a postupnou liberalizaci. A jak tedy vysvětlujete, Eh, ta vaše protekcionistická opatření, která v, současně, v současnosti zvyšujete. To je další nový problém. A mm, na komisi mám další otázku. Já oceňuji, že tato dohoda je krokem správným směrem. Co děláte proto, aby eh, eh, naši obchodní partneři nezneužívali naši dobrou vůli? Děkuji vám za SN Pandanty. Děkuji, pane předsedo. Především bych rád poděkoval panu Borelimu, zpravodaji za odvedenou práci, za tuto zprávu. Parlament se má vyjádřit eh, ohledně dohody mezi Evropskou unii a Norskem a eh, vzájemné poskytnutí dodatečných preferenčních eh, opatření týkající se určitých druhů zboží podle článku 19 dohody EEA tento článek je zaměřen na postupnou liberalizaci eh, v obchodu eh, se zemědělskými produkty. Export Evropy z roku 2012 16 eh, přešel z 3,8 na 43 miliardy eur s bilancí obchodní, která je pozitivní. A proto by takováto dohoda mohla ještě více posílit obchod a mohla by být další Eh, dalším eh, důležitým eh, stimulem pro náš obchod a pro náš průmysl. Tímto způsobem zemědělské a potravinářské produkty z Evropské unie budou mít lepší přístup na norský trh a na druhé straně tu jsou některé produkty z Norska, na které používá zvýšené clo, val, valorické clo, což je eh, překážkou. A jak eh, o tom hovoří zpravodaj, eh, je dobré tedy podpořit tuto dohodu, nicméně očekáváme od Norska, že prokáže také úsilí týkající se ochrany hm, zeměpisného označení původu, jako je tomu například v případě Islandu. A i tak, jak jsem si vyslechla před řečníky, tak bych chtěl říci, že si musíme právě tuto věc klást jako první cíl a v tomto smyslu musíme také naléhat na norskou vládu, aby mm, toto umožnila co možná nejdříve. Evropská eh, kvalitní produkce a silnou přidanou hodnotu a proto se Evropská unie ji snaží chránit eh, ve všech obchodních dohodách. My bychom tedy měli eh, na eh, takové, eh, takovémto textu trvat i v případě této dohody s Norskem. A já se těším na další spolupráci v rámci našeho výboru. Děkuji. Ještě někdo chce promluvit? Just ask shadows, but there's nobody else. And yet. Když to není někdo zastěný zpravodaje, tak eh, další kolega. Eh, Máme problém. A už to uváděl pan Pabrix, ale já bych to chtěl zopakovat. Zdá se, že Norsko nedodržuje mezinárodní dohody, zejména dohodu pařížskou. A já chápu, že to není čistě otázka obchodní výměny, ale je těžké zdržet se toho, že bychom to zmínili, protože v této dohodě jde konkrétně tu oblast Stalvartu. Ve smlouvě nebo v této dohodě je uvedeno, že všechny strany dohody by měly mít rovnocený přístup k přírodním zdrojům. Zdá se ale, že už řadu let Norsko mnohým členským státům nedovoluje obchodovat v této oblasti. A jak jsem říkal, chápu, že to není otázka obchodní, ale je těžké mluvit o všech ostatních věcech, když nad námi vysí tohle, takže tohle musíme mít také na paměti. Mnohokrát děkuji. A nyní eh, se samozřejmě nemůžeme dočkat, než nám pan Hermudsen odpoví nebo reaguje zvlášť na to, co říkal pan Benson. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě bych chtěl především zdůraznit, že Tursko jistě dodržuje závazky podle článku 19. Měli bychom dál liberalizovat obchod se zemědělskými produkty. Ale tato liberalizace musí být také vyvážená. A je třeba také respektovat naše jednotlivé zemědělské politiky. To je moje první poznámka. Pokud je o tu konkrétní záležitost, ten přechod, který byl zmíněn, přechod v roce 2012 určitých produktů. Předchozí norská vláda přešla z konkrétních cel na valorická cla u tří kategorií produktů. Bylo to hovězí, jehněčí a určité typy sírů. Když v roce 2013 současná vláda nastoupila do funkce, uvedla, že má v úmyslu tohle zvrátit. Nebylo to možné, protože v parlamentu se tomu nedostalo dostatečné podpory. Současná vláda tedy nemohla přejít zpět na specifická cla. Nicméně, dohoda, kterou máme před sebou, také zajišťuje lepší přístup na trh pro vývozce z EU pro tyto produkty, pro hovězí, pro jehničí, pro síry. Já si tady myslím, že v tomto kontextu bychom měli nahlížet na výsledek tohoto vyjednávání. Samozřejmě bereme na vědomí žádost, která tady dnes zazněla, která také byla zmíněna opakovaně na různých schůzkách, které jsme se zúčastnili se zástupci Evropské unie v posledních letech. Pokud jde o geografické označení, my jsme zahájili vyjednávání o geografickém označení v roce 2013, ale je zřejmé, že tato vyjednávání byla náročná. Obě strany se nedokázaly dohodnout na významných otázkách, jako jsou třeba eh, ochranné známky, použití loga EU a také uznání chráněných geografických označení na obou stranách. A proto v dubnu 2016 strany konstatovaly, že nenastal pokrok ve vyjednávání a svědomím, že nemá smysl pokračovat v jednání, byla tedy jednání přerušena. Ale my jsme zaznamenali žádost o obnovení těchto vyjednávání a samozřejmě se nad tím zamyslíme. Pokud jde o Kalenčl, Norsko dostalo v loňském roce dopis komisaře Hogana. Týkalo se to eh, klasifikace hybridů této květiny. Je to kontroverzní záležitost. A já musím říct, že nám opravdu dlouho trvalo, než jsme to posoudili. Nicméně, zaznamenali jsme si to, bereme to na vědomí a snad komisaři Hoganovi budeme schopni dát v krátké době odpověď. Pak tady byla otázka, která se týká pařížské dohody. Já tady musím říct, že suverénní práva pobřežních států, pokud jde o mořské zdroje, představují důležitou záležitost pro Norsko. Podle úmluvy OSN o mořském právu má Norsko výlučné právo regulovat odběr nebo využívání mořských produktů kdekoliv na kontinentálním šelfu. A využívání těchto zdrojů ze strany zahraničních investorů také vyžaduje výlučný souhlas. Norska je to závažná věc, už o tom mluvíme dlouho. A Norsko zastává pevný postoj a to je vše, co k tomu dnes mohu říct. Já myslím, že to bude vše. Děkuji. Děkujeme. Skutečně si prosím poznamenejte naše otázky. Prosím, kolego. Jenom krátce, pane předsedo. Já jsem dnes opravdu pozorně poslouchala pana velvyslance a musím říct, že z pohledu Evropské unie my nezasahujeme do toho, jak vy dotujete své zemědělce v Norsku. Když máte přístup na jednotný trh, chceme my přístup na váš trh. Vy jste změnil pravidla pro klasifikaci. To je nesmírně technická záležitost. Podle mě to technická věc není. Je to ochranářské opatření, jehož cílem je zabránit nizozemským a dánským skleníkářům, aby měli vstup na trh. A u této květiny děláte totež jako u hortenzie. Jistě chcete dotovat své zemědělce, producenty, kteří mají skleníky, ale máme článek 19 v té příslušné dohodě. To je jednoznačná věc, jednoznačné prohlášení. Tak si to prosím poznamenejte. Komise, chcete něco dodat? Ne, děkuji. Dobře, děkuji. Tím můžeme uzavřít tuto rozpravu Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28. únor v 18 hodin. A naše stanovisko přijmeme v březnu na zasedání výboru INTA. Mnohokrát děkuji. Teď přejdeme na bod číslo 10. A tady jde o stav eh, obchodních vyjednávání mezi EU a Větnamem. Jak všichni dobře víte, v prosinci 2015, v prosinci 2015, to už je dávno, uzavřela Evropská unie a Větnam vyjednávání o dohodě o volném obchodu. Takže po dvou letech čekání je tento výbor samozřejmě připraven přistoupit k dalšímu kroku. A abychom zjistili, proč se ten další krok ještě neuskutečnil, máme dnešní debatu. Já jsem samozřejmě pozval zástupce komise, ale také velvyslance Větnamu na naši debatu. Vítám vás, vaše excelence. Já doufám, že snad přijdeme na to, jak ta situace vypadá. Jako prvnímu dám nyní slovo našemu zpravodaji, panu Zahradilovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný, velmi upřímný a možná i trošku protivný, protože všichni víme, jak ta situace vypadá. Připomněl bych všem, že tento parlament v dubnu 2019 nejpozději přestává pracovat. Znamená to, že máme zhruba 14 měsíců na to, abychom mohli hlasovat o této dohodě. Musíme odečíst nějaké dva měsíce přestávek, takže máme jenom 12 měsíců. A pořád ještě nevíme, jestli budeme schopni tento úkol splnit v tomto časovém období. Pokud se to nepodaří, řekl, řekl bych velmi otevřeně, že bych to považoval za naše selhání. Protože, jak jste správně poznamenal, dohoda byla uzavřena a podepsána koncem roku 2015. To znamená téměř před dvěma roky. Text byl zveřejněn 1. února 2016 teď vůbec nevíme, na čem jsme. A upřímně řečeno, nejde jenom o tuto konkrétní dohodu. Minulý týden jsem byl v Singapuru se skupinou přátel Singapuru. Tam jde o další dohodu o volném obchodu, která se chystá. Opět je ten vývoj tak trošku nepředvídatelný, včetně výsledku. Takže Evropská unie a Evropský parlament a konkrétně tento výbor by na to měli zatlačit. Já si myslím, že EU by měla projevit nějakou aktivitu, odhodlání. Já bych doufal, že v době, kdy narůstá protekcionismus a v době, kdy se spojené stáhly z TTP, by měla být Evropská unie průkopníkem volného obchodu. Pořád jsem o tom přesvědčený. A já myslím, že přišel čas, abychom my, aby tento výbor zatlačil na co nejdřívější ratifikaci. A věřím, že dokážeme splnit tento úkol ve zbývající době a podaří se nám tuto dohodu ratifikovat v tomto funkčním období. A ne později. Je škoda, že tady nemáme hlavního vyjednavače, je škoda, že tady nemáme pana komisaře, já bych si velice rád přímo od nich vyslechl, jaká je teď situace. A budu od komise očekávat určitý popis situace. Ale myslím, že máme všechny důvody pro to, abychom měli stále větší obavy a tuto situaci a současný stav bychom měli brát velmi vážně. Děkuji, pane Zahradile. Anne-Marie Minor a potom David Martin. Dobře, v opačném pořadí. David zastupuje našeho stínového zpravodaje. Děkuji. Mluvím uh, za Alesu Mosku. Ona chtěla říct, že i v roce 2016 jsme považovali výsledek vyjednávání s Větnamem jako jeden ze základních bloků i pro Singapur, i pro celou regionální dohodu pro azijskou komunitu a chtěla poukázat na to, že ve stejném měsíci bylo podepsáno TTP a ta dobrá zpráva byla, že alespoň tyto dvě dohody směřovaly stejně, pokud jde o rovnocené podmínky a udržitelný rozvoj. Dva roky na to se zdá, že se situace dramaticky změnila. Spojené státy z TPP odešly, zdá se, že s Větnamem jsme udělali krok zpět, pokud jde o závazky pro obchod a udržitelný rozvoj. A současně jak jsme slyšeli od zpravodaje, komise odložila celou dohodu stranou. My bychom doufali, že to celé vyřeší letos. Zatím jsme tu dohodu ještě nepodepsali. A v mezidobí nám komisař poslal dopis, nebo poslal dopis Větnamcům, vyjádřil obavy o lidských právech a o situaci pracovních sil v této zemi. Nicméně, od té doby, co ten dopis odešel, nevládní organizace ve Větnamu podali zprávu o zhoršující se situaci z hlediska svobody, pracovních práv. Jak víme, Větnam zatím neratifikoval dvě klíčové, no, tři klíčové umluvy Mezinárodní organizace práce a obecně se zdá, že eh, pracovně právní situace se spíš zhoršuje, než lepšuje. Mě by tady zajímalo, jestli dostal komisař nějaké nové závazky od větnamské vlády nebo nějakou reakci na jeho dopis a jestli komisář nebo komise obecně přijali další opatření, aby zatlačili na větnamskou vládu, aby se držela svých závazků. A jestli mohu, od jeden odstavec i za sebe, mám poznámku sám za sebe, a totiž mluvil o tom i zpravodaj, vzhledem k tomu, nakolik je nejisté, kdy tato dohoda vstoupí v platnost. Poškozuje to náš vlastní průmysl. Ta nejistota té dohody poškozuje náš průmysl a vznikají nové obchodní překážky v některých oblastech A příkladem je samozřejmě spotřební daň na alkohol. To je takzvaná speciální spotřební daň, kterou Větnamci zavedli nebo plánují zavést. Jak víte, omezení alkoholu už je teď vysoké, eh, ta sazba je teď 45 Ta dohoda měla situaci vylepšit, ale teď se to ještě zhoršuje, takže čím dříve budeme mít tu dohodu, tím lepší to bude nejenom pro eh, tento sektor, ale obecně pro evropský průmysl. Děkuji. A nyní Anne-Marie Mineur. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, Děkuji, pane předsedo. Jak jste zaznělo, a situace je problematická. Větnam je eh, atraktivní eh, obchodním partnerem a chceme mít otevřený eh, vztah, ale jsou zde problémy s lidskými právy. Varují o tom nevládní organizace a také Evropský ombudsman řekl, že by se měla situace lidských práv ve Větnamu řádně prošetřit. Chceme zajistit aby eh, zde byl trvale udržitelný růst, ale Situace je velice komplikovaná, především v textilním průmyslu. Známe tuto kritiku, ale nic se nedělá. Proč nemáme hodnocení dopadu? Proč o tom hovoříme, aniž bychom měli hodnocení eh, dopadu? Eh, myslím, že eh, není dobré se teď snažit dosáhnout dohody. Rovněž ta dohoda je smíšenou dohodou. To znamená, že bude nutné zapojit členské státy při ratifikaci. Já si myslím, že situace eh, se bude nadále ještě eh, komplikovat. Myslím si, že je důležité, aby ISDS bylo z této dohody odstraněno. A Pane komisaři, já mám otázku na komisi, jak to vypadá. A pokud jde o tu smíšenou dohodu, budou skutečně dvě eh, dohody, tak jak v podstatě rozhodl Evropský soudní dvůr u Singapuru. A a e, přijal e, Větnam a systém ISDS? A pokud ano, e, je to podobný systém jako u CETY? Pokud je o trvalou udržitelnost, um, už jsme o tom hovořili, já zde mám velké obavy. Existují nějaký sankční mechanismus nebo přinejmenším doložka přeskumu? Uh, také by mě zajímalo, jak je to s pracovními normami. Už jste hodněkrát zaznělo, že ehm, to, jak lidé pracují ehm, ve Větnamu a jak to vypadá také s lidskými právy ve Větnamu, to je skutečně něco, co nás eh, znepokojuje. Jsou to věci, které jsou pro Evropu nepřijatelné. A já bych se chtěla zeptat komise, jak eh, s tímto komise nakládá. Zmiňuje se to při rozhovorech s větnamskou stranou? Eh, mě vystává také otázka, zda eh, chceme skutečně vést takováto vyjednávání, pokud eh, se chceme podržet eh, svých evropských hodnot. To byla tedy moje otázka. Dobrá, a nyní předám slovo velvyslanci Větnamu. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, eh, nejdříve eh, bych vám eh, chtěl popřát šťastný nový rok. Víte, že v tuto chvíli se ve Větnamu slaví nový rok. Dnešek je mým prvním pracovním dnem v novém roce, takže bych vám chtěl popřát vše nejlepší do nového roku psa. Nyní k obsahu. Jsem velice rád, že se zde probírá toto téma ve výboru INTA. Chtěl bych využít této, této příležitosti k tomu, abych eh, vám jako členům INTY a panu předsedovi eh, poděkoval eh, za to, že se snažíte podporovat bilaterální vztahy mezi EU a Větnamem a také, že se snažíte podporovat spolupráci mezi Větnamem a Evropským parlamentem. Dohoda o volném obchodu je naprosto zásadní ve vztahu mezi Větnamem a EU. Jsem velice rád, že pan předseda v září 2017 ehm, spolu a stejně tak pan Jan Zahradil, že cestovali do Větnamu a podívali se, jaká je tam situace. To přispělo eh, k lepší výměněné informací eh, v komplexním procesu vyjednávání FTA. Eh, vyjednávání skončila více než před dvěma lety. Já bych chtěl využít této příležitosti eh, k tomu, abych eh, potvrdil, že větnamská vláda eh, chce mezinárodní obchodní integraci. My si velice vážíme svých partnerů e, obecně a především pak e, partnerů, se kterými e, máme uzavřít FTA. To nám pomůže začlenit se do celosvětové ekonomiky a zajistit trvale udržitelný růst naší ekonomiky. V posledních letech se Větnam intenzivně snaží reformovat a restrukturalizovat ekonomiku tak abychom měli trvale udržitelný hospodářský eh, růst. Chceme vytvořit tržní ekonomiku, která půjde ruku v ruce s rovností a také sociálním pokrokem. Snažíme se také eh, eh, integrovat do světové ekonomiky a navázat vztahy s evropskou ekonomikou. Eh, Větnam se eh, má uzavřené, uzavřených 15 eh, volný, dohod o volném obchodu, včetně v rámci ASEANu. Větnam má 55 partnerských zemí a 15 z nich jsou členové G20. -ky. Ehm, FTA s Evropskou unii eh, je v podstatě nejambicioznější eh, dohodou, kterou kdy Evropská unie uzavřela s rozvojovou zemí. Ehm, v tuto chvíli eh, probíhá také schvalování dohody se Singapurem. Ehm, Vietnam Větnam má populaci 95 milionů lidí a mm, naše ekonomika skutečně dynamicky roste. Obchodní spolupráce mezi Větnamem a EU v posledních eh, letech eh, byla velice pozitivní. Ehm, Evropská unie eh, je jeden ze tří největších obchodních partnerů Vietnamu. Ehm, obchodní výměna dosáhla 30 miliard eur minulého roku. Větnam je eh, druhým největším obchodním partnerem EU v ASEANu. Evropská unie je v současné době eh, také pátým největším investorem eh, v mé zemi a mm, více než 2000 eh, projektů eh, v hodnotě 22 miliard ehm, amerických eh, dolarů ehm, ve Větnamu bylo právě ehm, podporováno ze strany EU. Je pro nás zásadní, aby dohoda o volné dohodu začala fungovat. Přinese nové příležitosti pro investice a obchod pro obě strany a zároveň pomůže rozšířit exportní eh, trhy. Pokud eh, tento hospodářský nástroj bude eh, včas implementován, potom hospodářský vztah mezi EU a Větnamem vyšle silný signál do světa. A to ve chvíli, kdy se ve světě šíří protekcionismus navzdory globalizaci. Zároveň ehm, je pro nás velice důležitá v budoucnosti dohoda mezi ASEANem a EU. Ehm, Větnam se eh, snaží upravit eh, svůj systém tak, abychom dodržovali eh, mezinárodní závazky. Větnam respektuje mezinárodní eh, závazky. Do vstoupení eh, FTA v platnost eh, Vietnam bude nadále naplňovat mezinárodní závazky a bude je implementovat do svého práva, především závazky v oblasti pracovních práv. Snažíme se řešit oblasti, kde má Evropská unie obavy pracovní um, zákoník um, v letošním roce um, bude novelizován. Tato novelizace by měla být uh, schválena. Jde nám o to, abychom uh, co nejvíce naplnili mezinárodní uh, závazky. Vedle této novelizace zákonníku práce Větnam bude také schvalovat tři Eh, úmluvy MOP, pokud je o kolektivní vyjednávání, eh, zákaz eh, nucené práce a další aspekty pracovního trhu. Já se domnívám, že FTA posílí politický jakou pozici Evropské unie eh, v Asii. Vytvoří se tak eh, silné svazky mezi Evropskou unii a Asií a azijsko-pacifickým regionem. Eh, Větnam chce, aby pozice Evropské unie v tomto regionu byla posílena a myslím si, že FTA v tom může sehrát zásadní roli. Mnohokrát děkujeme, pane velvyslanče. Je jasné, že na obou stranách máme závazky. Vy jste některé závazky zmínil. Já jsem v září minulého roku byl ve Větnamu a tam jsem jasně řekl, že a ty e, že ratifikace tří úmluv MOP je e, zásadní podmínkou pro to, aby FTA získala naši podporu. Já doufám, že ehm, v tomto roce, v roce 2018, skutečně ehm, schválíte a implementujete eh, tyto úmluvy MOP. Eh, tak, aby to mohlo otevřít dveře ratifikaci dohody FTA zde v parlamentu. My na naší straně samozřejmě máme také závazky a zpravodaj zmínil, že máme rovněž závazek dokončit celý proces, tak aby mohla ratifikace začít. A tím se dostáváme ke komisi. A moje otázka je, zda může komise zaručit, že bude mít odpovídající nadsazení a bude využívat stejných eh, zdrojů u dohody s Větnamem jako u dohody s Japonskem. Já jsem slyšel, že ty priority jsou teď jiná, že se eh, veškeré zdroje nyní soustředí na dohodu s Japonskem. Všichni vědí, že tato dohoda a byla v podstatě eh, dokončena eh, rok a půl po dohodě s Větnamem. A já si myslím, že to není fér. Takže eh, Petře, můžeš zaručit, že stejné zdroje a stejné nasazení bude využito také pro dohodu s Větnamem? Děkuji, pane předsedo, za zajímavou otázku. Děkuji také zpravodaji. A omlouvám se, že hlavní vyjednavač zde dnes nemůže být. Já samozřejmě sdílím obavy, které zde dnes zazněly, ale sdílím také určitou naději, že tato dohoda vstoupí v platnost. A tato dohoda rozhodně není eh, na vedlejší koleji. Eh, tato dohoda ještě není eh, podepsána. V prosinci 2015 byla dokončena vyjednávání. V březnu 2016 jsme zahájili právní kontrolu, takže nyní byla dokončena ta právní kontrola. Trvalo to déle, než jsme očekávali. Ale mohu jenom říci, že je potřeba dvou stran na to, aby tato právní kontrola byla dokončena, takže není to jenom na komisi. Eh, že je zde toto spoždění. Zároveň eh, jsme se eh, samozřejmě podívali na stanovisko Evropského soudního dvora k dohodě se Singapurem a zabývali jsme se tím, jak se to odrazí nebo jak, jak se to odrazí na dohodě s Větnamem. A tato diskuze stále ještě probíhá. Větnamci tento koncept považují za dobrý, zabývají se tím interně, ale ještě jsme nedostali oficiální potvrzení o, od Větnamu, že můžeme pokračovat. A jasně jsme ale řekli větnamské straně, že čas ubíhá a že je třeba a předložit tento, eh, tuto dohodu co nejdříve eh, parlamentu. Text eh, ještě není přeložen, ještě není plně dokončen. V případě Japonska už text, který může být přeložen, máme. Dokud tento text nebude moci být přeložen do jazyků Unie, není možné ho poslat Radě a Evropskému parlamentu k souhlasu. Už jsme začali a nicméně přípravu implementace e, této FTA. Celá řada z vás hovořila o e, pracovních podmínkách ve Větnamu. My jsme si toho vědomi. To je důvod, proč tato dohoda má kapitolu týkající se trvalé udržitelného rozvoje. Existují tam a e, závazky týkající se implementace umluv MOP. A zároveň je zde eh, mechanismus ehm, řešení sporů, včetně ehm, otázek týkajících se, vyplývajících z úmluv MOP. My spolupracujeme s MOP a řešíme tyto věci eh, spolu s Větnamem. Implementace a podpora umluv eh, MOP je naprosto zásadní ve Větnamu tak, aby eh, větnamské pracovní podmínky odpovídaly umluvám MOP. A jsem rád, že vyslanec říkal, že eh, změna zákonníku práce by měla být letos schválena v parlamentu. A v září 2016 už se o umluvách MOP eh, hovořilo. Jde především o eh, ukončení nucené práce, eh, o boj proti diskriminaci. jde tedy o implementaci umluv 87, 98 a 105. Jedná se o umluvy MOP. My jsme navštívili Větnam, stejně tak jako vy. A zdůraznili jsme eh, tam ehm, zásadnost eh, těchto věcí na politické i technické úrovni. Ehm, zdůrazňovali jsme nutnost ratifikace eh, těchto umluv MOP občanská společnost a její důležitost byla v dohodě také zdůrazněna. Spolupracujeme s organizacemi občanské společnosti a s místními úřady tak, aby implementace e, této FTA byla úspěšná. A větnamská strana e, se snaží o reformy, my bychom nicméně byli rádi, aby pokrok byl rychlejší. Jasně jsme řekli Větnamu, že eh, jejich eh, pokrok, pokud je o reformy zákonníku práce, a budeme velice úzce sledovat. Ehm, a zdůraznila to také komisařka Malmström, která se setkala se svým větnamským kolegou minulý e, rok a zároveň poslala odpovídající dopis na začátku tohoto roku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát. Možná jsem neznal úplně konkrétní okolnosti. Nepochopil jsem správně, kdo je zodpovědný za to spoždění. Takže pokud eh, jsem skutečně správně informován, tak eh, problém toho rozdělení byl vyřešen pro eh, Singapur a nyní je tam ale všechno vyřešeno a připraveno k tomu. A můžeme to probrat v parlamentu. A co já tedy vím o větnamské dohodě, tak ta by měla být velice podobná té singapurské. A proto mi není úplně jasné, proč to má být složitější. A za druhé, u toho překolu mi to připadá podobné. Nevidím tam velký rozdíl. Můžete nám prosím zcela jasně sdělit, kdo je zodpovědný za spoždění větnamské dohody oproti singapurské? Okay. Thank you, co-chair. No. Děkuji vám, pane eh, spolupředsedo. Ano, eh, dva roky právní eh, práce, to opravdu je to, ta doba. Jedná se o partnera, který na politické úrovni je mm, velice ochotný spolupracovat na tom, aby se tato dohoda realizovala, zatímco na technické úrovni občas e, stejnou hnací sílu necítíme. Také se jedná o partnera, kde ten naše protistrana Ministerstvo pro mezinárodní obchod nemá valnou kontrolu nad tím, co dělají další ministerstva, která se této práce také účastní. Je tam tedy výzvou, aby se skoordinovala ministerstva ještě předtím, než se společně sejdeme, abychom mohli eh, vyjednávat. Eh, pro to, abychom dosáhli tohoto právního textu, tak Větnam, eh, větnamská protistrana si společně musí sednout a, a dohodnout si linii. A za třetí, máme z toho takový dojem, že eh, zdroje Větnamu a jejich strana tedy za posledních pár měsíců eh, se zabývali spíše TPP-11 a finalizací Um, dohody uh, obchodní pro daný uh, region. A to na úkor uh, vyjednávání s námi. A teď máme tedy TPP-11 už ve finální fázi a tikají nám hodiny, takže doufáme, že ten text bude připravený a stabilní do konce příštího měsíce. A ještě jednou, pan velvyslanec, prosím zareagujte stručně. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, eh, Petře. Já bych rád zopakoval, že co se týče úmluvy eh, Mezinárodní organizace práce, jak se o ní zde hovořilo, my usilujeme o to, abychom dosáhli společné úmluvy, s MOP ohledně svobody eh, združování, a to je umluva 27. Tam očekáváme, že bude předložena národnímu eh, schromáždění eh, v prosinci 2020 a bude vytvořena tedy roadmap a pak, že dojde tedy k politickému vyjednávání Jedná se potom o umluvu 98, která už byla předložena nebo bude předložena v roce 2019 a ohledně eh, rušení eh, nucené práce, tak to je v říjnu 2019. Také bych chtěl zdůraznit, že mnoho jiných zemí více eh, pokročilých než je Větnam, Eh, také ještě nemají tyto umluvy hotové. Ale toto je náš závazek. My chceme tyto věci vyřešit, eh, protože je to pro nás naší společnou eh, starostí a proto jsme si vytvořili takovouto cestovní mapu, abychom splnili patřičné umluvy. Pane velvyslanče, a ohledně toho hm, vyjednávání právním textu a porozumění stejné věci na obou dvou stranách, Komise eh, říká, že součástí toho zdržení je také nejisté nebo nejasné porozumění eh, při vyjednávání tomu právnímu textu. Eh, ano, no to mm, zdržení není věci jen jedné strany, protože tam musí spolupracovat obě dvě strany. Dohoda a uzavření této dohody je společným produktem obou dvou stran, tedy Evropské unie i Větnamu. A spoždění z pohledu Hanoje, Větnamu, je způsoben tou procedurou v evropských institucích, rozhodnutím soudního dvora ohledně singapurského případu a rozhodnutím, že se to má rozdělit, tyto dvě věci. Takže Eh, my jsme to viděli jako jednu eh, velkou celkovou dohodu, ale teď Evropská unie si to přeje rozdělit, tak my jsme s tím souhlasili a eh, těšíme se na další spolupráci s Evropskou unii. Máme vyjednávací tým a přejeme si, abychom to uskutečnili co možná nejdříve. Karolin? Já mám ještě stručnou otázku na komisi. Hovořilo se i o ISTS. Já jsem eh, se eh, v podstatě ptala, jestli to bylo akceptováno, jako je to u eh, CETA a jak to souvisí s normami MOP. Já jsem to mu úplně nerozuměla, když to komise vysvětlovala. Možná by to komise ještě mohla říci? Okay. Thank you. As I... Děkuji. Jak už jsem uvedl, spolupracujeme s Větnamem intenzívně na architektuře naší dohody a shodli jsme se Větnamen ohledně ustanovení ICS, e podobně jako se Singapurem. A to si myslím, že je odpovědí na danou otázku. Pan Saladě, prosím. Zahradil. Děkuji vám, pane předsedo. E, to, co jsem řekl, jsem řekl. E, poslední plenárka je v dubnu 2000. 14 z roku 2014-2019 je poslední plenárka v dubnu 2019 a to si myslím, že nám dává jasný rámec časový a je zapotřebí tuto otázku vyřešit co možná nejdříve. Já tomu rozumím tak, že eh, hlavní eh, problém spočívá na technické úrovni, ne co se tedy týče obsahu nebo podstaty, ale především tam, kde se jedná o rozdělování úmluvy či eh, nějaké právní záležitosti. Takže doufám, že ty technické záležitosti budou vyřešeny co možná nejdříve, že překonáme tyto potíže, že splníme náš úkol a věřím, Eh, že eh, se nám to podaří ve spolupráci s komisí a větnamskou stranou. Děkuji vám všem, říká pan předseda. Takže každý máme takový ruksak s povinnostmi, který si poneseme domů a doufám, že se nám podaří do konce funkčního období vyřešit tuto dohodu. A nyní nás čeká bod číslo 11 a to je hlasování. První bod na hlasování je a nejdříve ze všeho, než začneme, eh, si vyzkoušíme, zda je všechno v pořádku, všichni máme hlasovací karty. A zda všechna čísla politických skupin sedí. Takže zahajuji zkušební hlasování. Zahajuji hlasování. Prosím, vložte karty. Ja. Shall I close the door? Yep. So, 31 members. Takže, takže máme tady 31 členů, 25 hlasovalo. A počty za skupiny jsou správně. Takže začneme. Bod 11. Další makrofinanční pomoc pro Gruzii. První pozměňovací návrh je číslo 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. AFET, návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnut.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 zamítnut, 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 3 pro? Proti? Úvodní ustanovení celkem, to znamená 3 až 9. Někdo, dobře, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuty, 11 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut, 12 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. AFED 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. 19 padá, 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A nyní celé usnesení elektronicky. Hlasování je zahájeno. And the vote. A hlas, hlasování uzavřeno. A zpráva byla přijata. Blahopřejeme panu Takulovi k poslední zprávě tady v parlamentu a hodně štěstí. Eh, point... Bod 12. Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o spolupráci. To je jenom jedno elektronické hlasování. Hlasování je zahájeno. And mm-hmm. yeah. the vote is closed. Hlasování je uzavřeno a bylo to přijato. Bod 13. Otázka k ústnímu zodpovězení o konfliktních minerálech, o kterých jsme mluvili včera. Pouze jedno elektronické hlasování. Hlasování je zahájeno. The vote is closed. Zahájení uzavřeno. A návrh byl přijat. Není bod 14, což je výroční zpráva o kontrole finančních aktivit EIB. První kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Přijat. A teď návrh 13 jako doplnění ke kompromisu 3. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 19 pro, 16 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 17 pro, proti, zdrželi se. Prověříme sedmnáctku. Hlasování je zahájeno. Já mám pocit, že si to rozmysleli. Ano. Kompromis 4. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 20. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 21. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 22 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 25, druhá část, jako doplnění ke kompromisu 5. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 6, pro, proti, Zdrželi se. Přijat. 29 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. A nyní celé usnesení elektronicky hlasování je zahájeno. And the vote. A hlasování je ukončeno a návrh byl přijat. A nyní přejdeme na bod 15, což je výklad a provádění interinstitucionální dohody Tady máme nejprve návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh z mé strany pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se. Přijat. dva pro, proti, zdrželi se. Přijat. A nyní návrh stanoviska. Celý elektronicky hlasování zahájeno. And the vote. A hlasování je ukončeno. To je jednomyslnost. Blahopřeji. A nyní bod 16. Stanovisko pro AFET k provádění externích finančních nástrojů EU. Máme tady několik pozměňovacích návrhů. Všechny až do třináctky najednou? Všechny najednou až do třináctky.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 ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnut. A nyní odstavec 14, jak byl, do, proti, zdrželi se, přijat. 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Jedna pro, proti, zdrželi se, přijat. Dva pro, proti, zdrželi se, přijat. A závěrečné hlasování elektronicky, hlasování zahájeno. And the vote is closed. A hlasování je ukončeno a návrh byl přijat, takže to pošleme do výboru AFET. Mnohokrát děkuji. Tím končí hlasování a nyní přejdeme na bod 17. If anybody wants to leave the room, please... Pokud někdo chce odejít, eh, potom prosím v klidu. So, monitoring groups activities. Aktivity monitorovacích skupin. To je, myslím, velice důležitá část naší práce. Jeho východní Asie, EU, Pákistán. Byl tam pakistánský ministr a předávám slovo panu Karimovi, aby nám k tomu řekl více. Pane předsedo, mnohokrát děkuji, že mám příležitost informovat kolegy. Prosím v klidu. Děkuji, pane předsedo. A budu hovořit o třech zemích. V tuto chvíli Pakistán, Bangladeš a Sri Lanka. Správně jste e, řekl, že jsme e, měli návštěvu e, delegace na vysoké úrovni, kterou vedl pan Kuram Dakstir Khan. A Měli jsme příležitost eh, se s ním eh, setkat. Eh, byla to velice plodná schůze a ve vhodnou dobu. Komise totiž zrovna představila svoji ehm, dvouletou zprávu za, o implementaci dohody a samozřejmě Pákistán je součástí dohody. Chtěl bych eh, poděkovat eh, Jean Lambert eh, za to, že přišel na tuto schůzi. V rámci dialogu jsme byli schopni hovořit o našich postojích. Byl jsem velice rád, že jsme mohli říci, že došlo k dostatečnému pokroku v podstatě ve všech oblastech, které jsme stanovili na začátku, když jsme poskytli status GSP plus Pákistánu. Především jsme přivítali pevné mechanismy, které byly zavedeny a v rámci eh, implementace dohody. A Máme zde různý dohled na federální a provinční úrovni, tam je určitý problém. A Pákistán si toho je ale vědom a snaží se to řešit. Došlo tedy k dostatečnému pokroku v podstatě ve všech oblastech, které jsme na začátku stanovili. A, takže věci postupují odpovídajícím způsobem. A, také komise dospěla k podobnému stanovisku. Pokud jde o pákistánskou stranu, oni eh, uznali obrovský přínos pro Pákistán, eh, vzniklý touto příležitostí, eh, že mají zvýhodněný přístup na evropský trh. Ministr byl velice ambicioz, ambiciozní, je to ministr obrany, dříve byl ale ministr obchodu. Byl velice ambiciozní. Nakonec by se chtěl dostat eh, do eh, fáze, kdy bude dohoda o volném obchodu mezi EU a Pákistánem. Samozřejmě, než se tam dostaneme, eh, bude potřeba učinit celou řadu věcí. Nicméně já se domnívám, že to je ambice, kterou je třeba v dlouhodobém výhledu naplnit. A, a nyní se snažíme dělat ty první kroky. Eh, dále, Bangladeš. Právě jsem se vrátil z Bangladéše, eh, kam jsem jel s delegací pro jeho východní Asii, pro jižní Asii. A byl jsem tam jako zástupce tohoto výboru. Neúčastnil jsem se eh, návštěvy Cox's Bazar, ale a byl jsem na všech zkůstkách v Dakaru, v da- Dace, a tam jsme hovořili o um, otevřených otázkách. V tuto chvíli bangladešská vláda uh, stanovila uh, svobo- uh, svoji ambici uh, se v nadcházejících letech uh, dostat z toho svého uh, statutu LCD nejméně rozvinuté země. Uh, Samozřejmě to představuje velkou výzvu, jsou zde překážky um, také pokud jde o přístup na, byly zde překážky také pokud jde o přístup na evropský trh. Já jsem jim představil uh, rámec, jak by bylo možné um, pracovat um, aby zde v podstatě eh, došlo k postupnému vývoji vztahu mezi EU a Bangladeší, pokud je o přístup na trh. Ehm, to odpovídá také eh, načasování eh, ze strany OSN. Tam je určitý harmonogram na 6 až 7 let a jsou tam různé fáze. Zdá se, že jsou velice otevřeni tomuto přístupu. Uvidíme, co bude konečné rozhodnutí premiéra. A, a celou dobu nás tam doprovázel náš velvyslanec a také e, zástupci pro obchod. A v tuto chvíli očekáváme um, reakci e, vlády a uvidíme, jak se bude dále postupovat. A vláda tedy stanovila tuto svoji ambici do roku 2021. My chceme, aby e, oni splnili svoji <clears throat> část úkolů a samozřejmě my také musíme udělat e, své úkoly, aby mohli mít přístup na nás na náš trh. A poslední země, Sri Lanka, tam je stále ještě celá řada nedořešených věcí. E, před nedávnou dobou jsme dostali sdělení eh, zástupců Evropské unie na Sri Lance, ale nemáme ještě žádnou reakci ze strany premiéra. Eh, na Sri Lanku pojede eh, mezinárodní obchodní delegace v Dubnu, já tam také pojedu. Budu se snažit co nejlépe zajistit, aby se věci konečně dostaly do bodu, kam už se měly dostat a e, nás o tom v podstatě už e, na začátku um, ujistil premiér, když se Sri Lanka vrátila do tohoto režimu. Takže to byly ty tři země, ale jenom ještě jedna věc k Bangladeši. A Bangladeš teď nese obrovské břemeno kvůli uprchlické krize Rohingů z Myanmaru. Samozřejmě eh, budeme se muset podívat na to, jaké obchodní nástroje máme k dispozici pro to, abychom eh, Myanmar v podstatě přiměli k tomu, aby udělali tu správnou eh, věc. Vím, že kolega Martin je odpovědný za tuto část světa a já s ním úzce spolupracuji, tak abychom eh, zajistili, že Evropská unie v této oblasti bude mít správné politiky. Děkuji, pane předsedu. Ano, to je velký úkol eh, nalézt tu správnou politiku v této otázce. Nějaké otázky? Nikoli. Takže další Maroko. Dnes eh, k tomu máme bod na pořadu jednání, eh, nicméně předám slovo paní Lalonde. Thank you. Děkuji vám. Pane předsedo, vážení kolegové, budu velice stručná, protože dnes odpoledne máme o tom diskuzi. A já bych vás chtěla požádat, abyste se zúčastnili, protože o tom diskutujeme zde, na tomto místě, mezi pátou a půl šestou. 24. E, ledna se konalo monitorování, při této schůzi Evropská komise, e, reprezentovaná e, DG Taxud, nám sdělila, že udělali významný pokrok s naším marockým partnerem při vyjednávání. Připomněli nám tři stanoviska, které zapotřebí eh, vypořádat, a to je eh, západní Sahara a eh, území, které musí být řešeno pro tuto dohodu. A to je podmínka, k ní, s níž souvisí také obyvatelé západní Sahary, jejich situace musí být vyřešena a zde máme být konzultováni eh, a eh, ten, tato dohoda má prospívat místní eh, populaci. My jsme chtěli tam sdělit, že potřebujeme být informováni o všech etapách vyjednávání, že musíme vědět, co se děje a tyto podmínky, že jsou pro nás eh, nerozlučné a nutné a že se k jejich plnění musí Evropský parlament vyslovit, než se tedy půjde eh, dál. A také jsme se zmiňovali eh, dohody, která měla být hotova na 27. února, to je dohoda o rybolovu, a které se vyjadřoval soudní dvůr. A tato dohoda bude mít totiž závažný dopad na tato dohoda o rybolovu bude mít zápažný dopad pro tuto eh, dohodu, o které nyní budeme jednat. A tady bych asi skončila, protože dále o tom budeme diskutovat dnes odpoledne v přítomnosti komise. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Máte k tomu nějaké dotazy? Není tomu tak, takže přejdeme ke Kanadě. Eh, oni se 21. ledna, není tu pan Pabrix, takže zde chci přivítat pana Kostela, velvyslance, a pana Ignacia Bersera, ředitele pro vztahy eh, se Spojenými státy a Kanadou, kteří zde jsou oba dva přítomni. A nyní víceméně budeme diskutovat o konkrétních postupech. Takže to jsou otázky SPS, GI, Ehm, výbory se budou scházet, ehm, budou diskutovat, je to otázka certifikace a konkrétní eh, zodpovědnosti eh, organizací. Takže to, co je zapotřebí konkrétně učinit eh, do hm, konce prvního semestru 2018 a také musím vyjasnit otázku vína a alkoholu, eh, lihovin. A na to bychom se také chtěli zeptat. Abychom se mohli vypořádat s těmito omezeními. No a tímto můžeme přejít k bodu 18. Zde se jedná o výměnu názorů ohledně implementace všeobecného systému preferencí Je mi eh, potěšením, že mi nás přišel Jost Korte, eh, zástupce generálního ředitele DG Trade a Christian Leffler, eh, zástupce generálního tajemníka, který dorazí za chvilku a je pověřený eh, ekonomickými a globálními otázkami eh, ve, eh, v Evropské službě vnější činnosti. Máme tedy příležitost diskutovat o implementační zprávě GSP, tedy Všeobecného systému preferencí. A, DG Trade a služba vnější činnosti připravili společně tuto zprávu. Jedná se tedy o společnou činnost, která dobře funguje na této úrovni. a je to dobrý krok správným směrem. Také zde máme zástupce ehm, GSP, paní Ellen Něga, eh, která je zodpovědná za Filipíny, který je zodpovědný za Filipíny zde. Prosím, již vidí. Ček Tirek, pan velvyslanec Kambodže, vítejte. Paní Pů Koko, která se zastupuje Myanmar. A paní Lauru Batistin, která vede Democracy Reporting International v otázce GSP+. Systém GSP Plus je jednou z nejzásadnějších, jedním z nejzásadnějších obchodních opatření Evropské unie týkající se rozvojových zemí. My, a já si velice dobře pamatuji, že jsme usilovně pracovali na tom, abychom tohoto dosáhli, takže eh, nyní chceme vidět, jak ten systém funguje eh, v realitě. A jako První promluví pan Jos Korte, maximálně 10 minut, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, dobré ráno. Děkuji vám mnohokrát za příležitost eh, předložit tuto druhou zprávu o všeobecném systému preferencí eh, z 9. ledna. Je to tedy velice čistá zpráva a zabývá se obdobím 2016-2017, dva plné roky. Omlouvám se, že zde zástupce komise nemůže být. Eh, velice si přála s vámi diskutovat, ale bohužel to nevyšlo. A jsem také velice rád, že zde bude v záhy Christian Leffler, že se k nám připojí a společně vám eh, představíme hlavní prvky tohoto sdělení a je jasné, jak jste sám říkal, pane předsedo, spolupráce mezi eh, SVČ a komisí je zde zásadní. To je skutečně oblast, ve které eh, politika a obchod eh, spolu velice souvisí a překrývají se, navzájem se potřebují. A tato spolupráce je zásadní a myslím, že je také velice úspěšná z našeho pohledu. Já jsem stručně protože nemám moc času, eh, se chci zaměřit na tři hlavní eh, prvky této zprávy. Za prvé, Jaký je ekonomický dopad eh, systému GSP+, těchto tří systémů, GSP, GSP+, máme a všechno kromě zbraní. Tak jaký je tedy ekonomický dopad těchto eh, systémů? A za druhé, chci se hlouběji zabývat jednotlivými mechanismy eh, v systému GSP+, jak zajistíme podmíněnost, že je skutečně plněna tato podmíněnost a jak funguje všechno kromě zbraní a jak posilujeme eh, spolupráci s zeměmi EBA, tak abychom zajistili, že i oni respektují tuto podmíněnost, která je zásadní součástí těchto systémů. Sama tato zpráva, kterou jste nepochybně viděli, je eh, značně detailní. A eh, také jsme začali eh, hodnotit eh, jednotlivé eh, státy ohledně systému GSP+. Takže pokud nás bude čas, budu velice rád, pokud budu moci odpovědět ještě na další otázky, které můžete mít. Co se týče tedy hospodářského dopadu, to je první z mých témat těch všechto tří systémů. Myslím, že ten dopad je velice, velice pozitivní. Je tu e, e, velký e, prospěch způsobený importem, ten se navýšil o 23 v průběhu těchto dvou let, tedy v průběhu let 2016-2017 a celková částka nyní je to 63 miliard eur. Ti, co nejvíce potřebují podporu, to jsou LDC, a ty, kdo využívají eh, systém všechno kromě zbaní, nejvíce využívají tento systém a tam zhruba o 38% se navýšel eh, dovoz. Eh, je to hodnota 3 23,5 miliard. A to je mnoho zemí, které využívají tyto systémy a při, přidali se eh, mezi lety 2014 a 2016. Eh, standardní země GSP také eh, navyšují svůj export k nám o 14 v průběhu tohoto období na 31,6 miliard to je 23 e, zemí celkem. GSP Plus e, také navyšují export o 21% je navýšili, dosáhli 7,5 miliard eur e, v roce 2016. To je teď těch 10 zemí, o kterých se zde hovoří v systému GSP Plus. Takže to je, myslím, takový celkový obrázek. Vidíme, že to funguje a že importujeme si to zemí stále více. GSP ovšem není jen o hospodářské celkem, růstu či číslech. Všeobecný přístup k náš trh souvisí se zodpovědností pro všechny příjemce GSP. Je tu 15 zásadních eh, eh, úmluv o lidských právech eh, a podobně. A navíc to je další povinnost pro GSP+, a to je být monitorováni Eh, ze strany EU ohledně dalších 15 umluv, takže musí plnit 27 eh, mezinárodních umluv celkově. A těch dodatečných 15 se vztahuje k ochraně životního prostředí a eh, ke správě a řízení, a ke klimatickým záležitostem. A aby tedy mohli využívat Eh, naše, mm, toto, mm, tento přístup eh, na trh, tak eh, musí také sdílet naše hodnoty. A v tomto jsme velice bdělí, abychom zajistili, že tato pravidla jsou skutečně dodržována, že těchto 27 umluv nejenže je ratifikováno, ale také implementováno těmito zeměmi. Také to znamená, že monitorování tyto povinnosti a dialog, který vedeme se zeměmi GSP, jsou důležité abychom byli schopni zkontrolovat, zda skutečně tyto země plní dané povinnosti a také proto, že občanská společnost v těchto státech takto získává dodatečný prostor, aby mohla více působit ke, a vést důležitý dialog. A právě to vytváří e, z systému GSP a zejména GSP Plus značně silný nástroj, a v průběhu času vidíme, že se v státech zlepšuje situace. Tento proces nicméně je postupný Eh, znamená to, že se vytvoří nějaký závazek, ten se následně monitoruje na základě zpráv eh, MOP, OSN a naš vlastní, naši vlastní zpráv. Eh, vysíláme tam monitorovací mise, máme hodnotící karty takzvané a můžeme tedy konstatovat, které státy jak spolupracují, jak fungují nevládní organizace a tak dále. Samozřejmě, že to není všelek, není to knoflík, kterým z, který zmáčkneme a ta země se z jednoho roku na druhý změní. Abych začal pozitivními eh, prvky. Čeho jsme tedy dosáhli? V průběhu eh, fungování tohoto systému GSP Plus mohu si zmínit o Bolívii, která podporuje lidská práva eh, a to je mm, ústředním bodem jejich agendy a Sri Lanka, která se při připojila v, roce, eh, v květnu 2017 k SP+, a eh, eh, vede tedy k, k usmíření, k podporování lidských práv. A také Pakistan bych rád zmínil, kde máme celou řadu pozitivních institucionálních a legislativních pokroků ohledně lidských práv, jako je akční plán národní pro lidská práva a zákony zaměřené na boj proti Eh, vraždám eh, ze cti a podobně. A pak to jsou eh, další záležitosti, které se týkají ochrany životního prostředí, školství a tak dále. Je zapotřebí zabývat se otázkou beztrestnosti u těch, kdo porušují lidská práva, zejména tam, kde se jedná o drogy. A poslední věc, Kapverde Mongolsko. Tam se zejména vylepšily zprávy pro OSN a pro monitorovací orgány Mezinárodní organizace práce. Jak to bude dál s KSP+, co budeme dělat dál? Samozřejmě tato zpráva, jak jsem říkala, je pouze součástí celého procesu, rozhodně to není konec. Musíme pokračovat v práci. A to především znamená, že teď budeme trvat na celé řadě dialogů s našimi partnery, partnerskými zeměmi GSP+, a chceme se dotknout citlivých a důležitých aspektů politiky, lidských práv a obchodu. Takové dialogy nám ukážou, jak to vypadá a co je potřeba udělat, jak vylepšit situaci přímo v terénu. V této zprávě jsme nedělali žádné pořadí těch jednotlivých zemí. Můžeme se k tomu ještě vrátit, pokud budete mít otázky. Ani jsme v této chvíli nedoporučovali, že by se stáhly preferenční podmínky, ale pokud se situace zhorší a pokud se zjistí v průběhu příštích měsíců, že věci se nevyvíjejí tak, jak bychom si představovali, samozřejmě můžeme odebrat preference. To neplatí jenom pro GSP+, ale i pro standardní režim GSP a také pro všechno, kromě zbraní. Samozřejmě takové rozhodnutí nelze brát na lehkou váhu, protože je to možné pouze ve spolupráci s vámi a předcházet musí důkladná analýza ekonomických a sociálních dopadů. Současně by měla být EU připravena veslat důrazný signál, pokud někdo začne e, zaostávat, a tak jsme to udělali třeba v případě Sri Lanky, která teď znovu přistoupila k tomu systému. Pár slov k dalším prvkům zprávy, jen krátce. Pane Lange, Evropská unie také poskytuje docela zásadní finanční podporu třeba pro Mezinárodní organizaci práci, aby pomohla sledovat pokrok v zemích KSP. Je to 1,8 milionů eur. A pak je tady druhá významná rozpočtová obálka 4,5 milionu eur a tím se podporuje tříletý projekt pro organizace místní občanské společnosti na základě nástroje lidských práv. Abychom zapojili co nejlépe občanskou společnost, možná si vzpomenete, že jsme měli dialog s občanskou společností ke zprávě, ten proběhl v červenci 2017 a už je to součástí našich standardních postupů. Před misemi, monitorovacími misemi a v průběhu misí konzultujeme i organizace občanské společnosti. Opakuji, není to konec. GSP plus budeme dál dolaďovat, budeme dolaďovat monitorování. Mám tady jednu konkrétní připomínku k dalšímu postupu. Je to dotazník, který jsme poslali zemi GSP, který nám pomáhá sledovat a vylepšit situaci. Máme také v úmyslu navštívit každého z příjemce GSP+, alespoň jednou v průběhu dvouletého monitorovacího cyklu, víckrát u zemí, které vyžadují větší pozornost, jako jsou Filipíny a Pákistán. Letos naše mise sledování KSV Plus budou do Filipín, Pákistánu, Kyrgyzstánu a Bolivie. A poslední věc, všechno kromě zbraní, to rozšířené zapojení, na tom vám velice záleží a komise také. Tam jde o 49 zemí a ve současné zprávě jsme zdůraznili, že jsme posílili zapojení. A konkrétně jde o tři země, Kambodžu, Bangladeš a Myanmar. To jsou tři země, kde se dá říct, že máme teď na seznamu dalšího postupu. V Kambodži jsme už pozorovali určitý dopad takových postupů, takových opatření. To eh, posílené zapojení eh, vedlo k pokroku úsporů pozemky, o koncesí na eh, cukrovou třtinu a budeme dál tlačit, aby se tam dostatečně a účinně řešily pracovně právní otázky. Dále Myanmar. Rozumí se samo sebou, že situace eh, lidských práv této země je velice závažná. Evropská unie vyzvala Myanmar, aby našel dlouhodobé řešení strukturálních otázek. A to řešení samozřejmě musí odpovídat mezinárodním závazkům a také požadavkům. A poslední, Bangladeš. EBA rozhodně přispělo k vytváření pracovních příležitostí v oděvním průmyslu. Většina pracovníků jsou ženy. A my jsme také byli samozřejmě aktivní ve vztahu ke kompaktu pro pracovní práva, aby se situace v tomto sektoru zlepšila. A to by mělo jít ruku v ruce s respektem pro základní lidská a pracovní práva, zejména pokud je o svobodu zhromažďování. Pokud nový dialog, do kterého jsme se teď pustili s Bangladešem, nebude fungovat, posoudíme, jestli dočasně je vhodné stáhnout preference a kromě toho, jak už jsem říkal, toto je poslední možnost. Už jsme došli hodně daleko, už hodně lidí závisí na našich programech abychom to dokázali úplně opustit. A úplně na závěr, já myslím, že systém GSP je vynikající pro spolupráci mezi institucemi, mezi komisí a Evropskou službou pro vnější činnost i parlamentem. Když se využívá správně, obchod může být eh, dostupný nástroj, kterým se zlepšují lidská práva, pracovní práva a také ochrana životního prostředí. Já si cením eh, vašeho odhodlání věnovat se těmto věcem a rozhodně budu připraven později odpovědět na otázky. Děkuji. Výborně. Jo, jste. A na ní Kristián Lefler také na 10 minut, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji, že jste mě pozvali na tuto výměnu názoru ke GSP Plus a souvisejícím systému. Toto je už druhá dvouletá zpráva ke GSP už jsem tady byl před dvěma lety na té první debatě. Můj kolega Jos Korte měl velice důkladnou prezentaci, vyhodnotil, co se stalo v posledních dvou letech. Já si vzpomínám, že když jsem v únoru 2016 k té první zprávě hovořil o tomto parlamentu, říkal jsem, že nebudou žádná snadná řešení, když se podíváme na ty velké výzvy, kterým čelí tyto země, zájmu implementace těch 17 hlavních úmluv, které jsou jádrem systému GSP. A proto vás asi nepřekvapí, že teď řeknu, že to snadné nebylo. Nebyla to snadná cesta, to eh, platí pro všechny partnerské země, na tak rozmanité, jako jsou Pákistán a Arménie. Navzdory rozmanitosti mají společného to, že bez výjimky projevili odhodlání a skutečně se snaží dělat věci lépe, ať už jde o budování institucí, ať už jde o legislativu, která může být v domácím prostředí kontroverzní, nebo pokud jde o změnu přímo v terénu. A společného mají také to, že ani jedna z nich není dokonalá. OSN a Mezinárodní organizace práce, jejich monitorovací orgány to vědí a poukazují na nedostatky i e, úspěchy už celá desetiletí. Není nutné, aby tyto země, zranitelné země, stoprocentně přes noc nebo v průběhu jednoho roku dokázaly, že všechno dodržují. Můžeme si sami položit otázku, kde jsme na tom byli my před 50 lety, pokud jde o některá základní práva na základě těchto konkrétních 27 umluv. A já jsem se ohlížel zpátky a my jsme opravdu došli daleko, mimo jiné díky kolektivnímu úsilí v rámci Evropské unie. A proto je důležité, není to snadné, ale důležitá je efektivní implementace závazků a neustálá snaha postupovat dál a naplnit ten konečný cíl úplné implementace. Proč dáváme takovéto uh, eh, velkorysé uh, eh, privilegia? Je to proto, že máme za to, že udržitelný rozvoj, který vychází ze základních hodnot, univerzálních hodnot, jak je to v těch 27 základních umluvách, je nejlepší způsob, jak podpořit udržitelný inkluzivní rozvoj v dotčených zemích a udělat z nich lepší partnery, protože to bude lepší společnost pro jejich vlastní lid. A je potřeba respektovat práva pracovníků, je potřeba dát prostor občanské společnosti, podpořit rovnost pohlaví a bojovat s korupcí. Bez toho to nepůjde, bez toho to nebude udržitelné. Bude to oslabené. A nejlepší způsob, jak to konsolidovat, je posílit tyto základní pilíře otevřené a inkluzivní společnosti. Nečekáme tedy od KSP plus zázraky, Není to všelék. Ten přístup napojený na jednotlivé úmluvy. Ani to není univerzální nástroj, není to švýcarský nůž, který by nám umožnil reformovat společnosti po celém světě. Vyžaduje to dlouhý a trvalý proces, kterým se řeší komplexní záležitosti, často v náročných ekonomických, politických a sociálních podmínkách. Spoleháme na multilaterální rámce, na různé nástroje, ale také na EU a členské státy a na jejich spolupráci a různé nástroje. Chceme to všechno spojit, to, co děláme na úrovni EU, to, co dělají členské státy a potřebujeme komplementární holistický přístup, abychom podpořili tyto země v dalším pokroku. Je zřejmé, že GSP už vytvořil příležitosti, aby bylo možné řešit otázky lidských práv a pracovních, základních pracovních práv v zemích a za podmínek, kde to vůbec neplatilo. Znamená to, že náš politický dialog je obsažnější, máme dialog o lidských právech, pracovních právech, životním prostředí a dobré zprávě. A v neposlední řadě jde také o to, jakou páku nám poskytují obchodní vztahy. Vezměte si případ Filipín. Teprve nedávno Senát schválil ratifikaci dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Pákistánem. Já jsem si jistý, že to nám teď zajistí v silnější rámec a silnější platformu, abychom mohli pokračovat v komplexním dialogu o lidských právech. A to rozhodně nespotřebujeme ve světle určitých událostí a oznámení nejvyššího voleného úředníka v této zemi. Obdobně a velice konkrétně nedávno Bolivijský ústavní soud přijal rozhodnutí o bolivijském pracovním právu s tím, že označil za neústavní. To bylo ustanovení, které jsme celou řadu let kritizovali. Umožnilo to dětskou práci o deseti let. Slyšeli jsme od vlády řadu vysvětlení, proč je to vlastně v zájmu dětí, nás to nepřesvědčilo. A teď se ukázalo, že stejně uvažuje Bolivijský ústavní soud. To je důležitý prvek, a dokládá to, čeho je možné dosáhnout eh, vytrvalostí a neustálým přesvědčováním. A proto SVČ společně s Generálním ředitelstvím pro obchod a pro zaměstnanost má monitorovací mise GSP+. A tam získáváme zpětnou vazbu nejenom od úřadů, ale také především od místní občanské společnosti, od obhájců lidských práv, odborových svazů a tak dále abychom zjistili, jakého pokroku bylo dosaženo, jaké příležitosti eh, nám unikly a jak můžeme postupovat dál. A také je nám stíž, že teď máme mezi sebou eh, dvě země z toho programu Všechno bez zbraní. Odhaduje se, že výhody jsou značné, ale pojí se s tím i odpovědnost. A opět je to odpovědnost snažit se chránit a prosazovat základní lidská práva a pracovní práva uplatňováním jednotlivých úmluv. Je to mýtus, že preference tohoto systému jsou jen tak zadarmo. Ne. Nabízí se těm zemím, které je potřebují nejvíc, ale pojí se s jednoznačným očekáváním a odpovědností. Jak je to stanoveno v základním nařízení GSP, pro OSN, pro Mezinárodní organizaci práci i pro EU je nutné, aby tyto cíle byly naplněny. Za necelý týden Rada pro zahraniční věci projedná situaci v Kambodži. Kambodžská vláda musí přijmout všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že politické prostředí, ve kterém opoziční strany, občanská společnost a média mohou volně působit, vznikne, bude zajištěno, bude chráněno před nadcházejícími volbami. To, co děláme s Kambodžou, vzhledem k nařízení GSP se posílí. Jak říkala eh, nejvyšší představitelka v té zprávě, potřebujeme skutečné a udržitelné vylepšení, pokud se máme vyhnout dalším krokům z naší strany. Rada pro zahraniční věci eh, se také zmíní o situaci v Myanmaru. Orgány v Myanmaru vědí, že udělení obchodních preferencí podle tohoto mm, systému se pojí také s dodržováním základních principů lidských práv. A zpráva o GSP jednoznačně uvádí, pokud jde o tu uprchlickou krizi Rohingů a závažné důsledky z hlediska lidských práv, že očekáváme efektivní a transparentní kroky od mianmarských orgánů. Nicméně naše dnešní debata by neměla být o tom, jestli budeme eh, odebírat preference, ale jak země povzbudit k tomu, aby udělali nezbytné změny. Eh, preference GSP a GSP plus do, eh, jsou o tom, že potřebujeme pomoc těm nejzranitelnějším rozvojovým zemím, zranitelným zemím a zranitelným populacím aby dosáhli pokroku, aby se vyšplhali po tom žebříčku, aby se dostali až nahoru na kopec. Není pochyb o tom, že komise a vysoká představitelka nakonec přijmou nezbytná opatření, aby pozastavili anebo odebrali preference, pokud nám taková země nedá jinou možnost. Nakonec jde o to, že chceme dál pokročit a chceme zachovat pokrok. Nežádáme tyto země, aby to dělali pro Evropu. Neděláme to proto, abychom získali přístup na nějaké trhy nebo k surovinám když dáváme nějaké podmínky pro udělení preferencí, děláme to proto, protože máme za to, že je to jeden z prvků v celé řadě našich nástrojů, které můžeme využít na podporu rozvoje v zájmu lidu těchto zemí. A ještě krátce k dalšímu postupu. V roce 2016 jsem upozornil, že v dalším monitorovacím eh, období musíme eh, dosáhnout toho, že ty země to víc vezmou za svou, za své. Myslím si, že na to se nám docela daří. Potřebujeme zlepšit implementaci v terénu. To je i nadále výzva. Musíme pracovat s institucemi a s mezinárodním společenstvím, to jsme udělali, ale mezinárodní monitorovací orgány někdy potřebují posílit své snahy. A také jsem v roce 2016 říkal, že komise a chtějí doladit monitorování v prioritních oblastech z hlediska výsledků a spojí se se zeměmi příjemců, s jednotlivými zúčastněnými stranami, včetně Evropského parlamentu, abychom měli nezbytný dohled, aby to lidé vzali za své. Zdá se, že se to daří, usilujeme o to, já doufám, že budete mít pocit, že řešíme i věci, na kterých záleží vám. Ve všech misích KSP plus monitoracích misí využíváme zacílenější, jasnější a přehlednější kritéria výkonnosti abychom vyslali signál našim protistranám. Všem eh, vládám GSP Plus říkáme, že se vrátíme, abychom pomohli, abychom je povzbudili, ale také, abychom zjistili, jak vypadá situace. V roce 2018 budeme mít monitorovací mise GSP na Filipínách, v Pákistánu, v Bolívii a v Kyrgyzstánu. Vlády těchto zemí byly informovány a my se těšíme na spolupráci s vámi ještě než na mise pojedeme a také po těchto misích, abychom vám podali zprávu o našich zjištěních. A e, chceme organizovat i mise v zemích e, toho systému všechno kromě zbraní, ale e, zatím ještě nemáme podrobnosti, pokud je o načasování těchto misí. Mnohokrát děkuji a omlouvám se, že jsem překročil čas. Děkuji. Samozřejmě, pokud je o Bangladeš, budeme o tom, o tom muset ještě hovořit. A nyní má slovo náš stálý zpravodaj pan Fielner. Děkuji, pane předsedo. Jsem a velice rád, že je zde tolik lidí dnes, že zde existuje takový zájem o tuto diskusi. Myslím, že by bylo eh, dobré říci, že GSP je v podstatě takovým korunním klenotem obchodní politiky. V podstatě jde o to vytvořit dobré podmínky v ekonomikách, kde existuje velký potenciál. A zároveň tento systém zakládá dobrý způsob řízení. Podporuje lidská práva, chrání životní prostředí a zlepšuje pracovní podmínky. Dokonce bych řekl, že je to korunní eh, klenot mezi korunními klenotami. Eh, konkrétně je to GSP+, eh, protože prostřednictvím těch 27 úmluv je možné šířit naše hodnoty a zároveň podporovat volný obchod. A to je v podstatě závazek, který většina z nás má. Nás, kteří se zajímáme o obchodní politiku, chceme zároveň prosazovat hodnoty a GSP ukazuje, že je to možné. Jedna věc, na kterou možná ale často zapomínáme, a já bych ji chtěl připomenout, je, že GSP je také e, důležitý režim pro evropskou ekonomiku. 62 miliard eur importů e, do EU v roce 2016. To je určitě přínos pro spotřebitele v Evropě. A zároveň je možná ještě důležitější přínos pro evropské podniky, protože se zde vytvářejí hodnotové řetězce. Já jsem eh, hledal jednu věc, v podstatě jsem někde nenašel údaje, možná mi komu se pomůže, kolik eh, cel se ušetří díky tomuto systému GSP a kolik peněz evropských potřebitelů se tudíž ušetří. Uh, tím, že se neplatí cla. Já jsem eh, ty údaje nenašel, ale eh, v diskusích eh, v USA jsem viděl, že jejich režim představuje úspory 865 milionů eur. Já počítám to hrubě v hlavě já si myslím, že náš systém GSP by byl eh, mnohem štědřejší, eh, protože to zahrnuje i textil a v rámci EBA eh, máme v podstatě bezcelní přístup pro veškeré zboží Hovořilo se o tom, že by to eh, mohlo být eh, pro celý svět, ale to by eh, muselo být všechno kromě zbraní, cukru, banánů a tak dále a tak dále. Ale já si myslím, že EBA je skutečně něco, na co Evropská unie může být hrdá. Mám pár otázek, když se podívám na tu zprávu. Zdá se, že ten um, um, ta míra využívání je vyšší u EBA než u uh, obecného GSP. A ehm, mě by zajímalo, proč tomu tak je. Eh, co je ten eh, důvod? Možná by um, stálo za to podívat se na ta pravidla o původu. Jde nám o to, aby oba tyto režimy byly plně využívány a nechceme, aby zde byl tak velký rozdíl. A druhá věc celá řada eh, příjemců zemí, které využívají tento systém, v podstatě eh, jejich situace se zlepší a odchází z toho systému. To je dobré. Ale má komise nějakou strategii pro to přechodné období? Má strategii pro to, jak eh, přesunout země eh, z GSP do bilaterálních dohod o volném obchodu? Slyšeli jsme to v případě Pákistánu, že mají ambici um, provést takovýto přechod. Eh, má komise nějakou strategii v této oblasti? Eh, říká se ano, přejdou do eh, FTA, ale víme, že je zde problém. Vidíme to na příkladu eh, Větnamu. Jak to potom funguje například s pravidly o původu? Vytváří se zde um, hodnotové řetězce, které jsou zásadní pro hospodářský rozvoj, ale když se přejde do FTA, potom ehm, se aplikují pravidla týkající se původu, která mohou naprosto narušit ty, tyto hodnotové e, řetězce. Například e, v Pákistánu by mohl e, nastat velký problém při přechodu na FTA v jejich textilním průmyslu. Takže jak komise upravuje toto přechodné období? Já bych chtěl ještě kolegům připomenout jednu věc předtím, než začne diskuze. Už jsem to řekl v minulosti a asi to budu muset ještě opakovat. Prosím, myslete na to, že žádná z těchto při, eh, zemí, které přijímají eh, tento systém, není eh, Norsko. Kdyby všechny tyto země byly jako Norsko, potom bychom tento systém GSP nebo EBA nepotřebovali. Samozřejmě je zde nedostatek, jsou zde nedostatky v implementaci. Je to něco, na čem se musí pracovat. Ale zároveň to ukazuje, že tento eh, systém, tento režim je potřeba. Potřebujeme mít něco, co bude podporovat eh, dialog. Je třeba, abychom eh, se soustředili na závazky a na pokrok. Pokud nejsou závazky a pokud ehm, ehm, není um, pokrok, potom je to problém, ale je samozřejmě, že existují určité problémy s implementací. Je zkrátka potřeba, aby všichni eh, v této věci tvrdě pracovali. Děkuji nejdříve stínový eh, zpravodajové za SAD Alessia Moska. Děkuji za tuto příležitost výměny názorů. To je velice významná příležitost a nezbytná vzhledem k napjatému programu, který máme a lhutám, které musíme dodržovat. Chtěla bych přednést několik úvah ohledně toho, co jsme vyslechli a pak ponechám kolegům, aby mohli diskutovat o detailech, eh, konkrétně o některých státech. Já si také myslím, že u GSP Evropská unie eh, dává eh, v sázku svoji důvěryhodnost. Víme, že tento systém má obrovský potenciál, ale stejně tak si myslím, že pokud nebudeme schopni zlepšovat tento nástroj a budeme se snažit působit tak, aby zde nebyla jen jedna možná implementace GSP, je totiž zapotřebí dosáhnout celkového zlepšení eh, toho, co se žádá jako podmíněnost eh, v rámci GSP, tak se může stát, že naše obchodní, celková obchodní politika jako EU eh, ztratí velkou část důvěryhodnosti a že dosáhneme opačného dopadu na samotné pracovníky a na normy eh, v rámci EU. Proč? Pokud totiž to nebude souviset také se snižováním cel, a kde nebudeme tedy se bránit sociálnímu a environmentálnímu dumpingu, tak to může mít negativní dopad na pracovníky ve vnitřním trhu. Třeba, že jsme si vědomi toho, že tento program má být progresivní, že musíme zvažovat geopolitické významné e, prvky. Víme, že jednáme se státy, pro které Evropská unie je důležitým partnerem, s ním chtějí mít úzké vztahy. A pokud by neměli tento komunikační kanál, jako je GSP+, mohli by se obrátit na jiné partnery. Takže pokud zhodnotíme všechny tyto prvky, Musíme si nicméně říci, že musíme ze všech sil usilovat o to, aby tento program co, byl co nejefektivnější. No a jak toho dosáhnout? Několik takových úvah už bylo předneseno. Nezbytné je, aby zde byl monitorovací plán, který bude zvažovat eh, realitu přímo na místě a eh, bude Eh, zvažovat spolupráci s všemi dostupnými subjekty, tak aby nedocházelo ke zdvojování, překrývání a současně, aby nezůstala některá místa nepokrytá. A na druhé straně musíme zvažovat i to, že v roce 2023 dojde k reformě tohoto systému KPS a je tedy eh, a je tedy možné, že ty povinné cestovní mapy bychom měli projít eh, případ od případu a podívat se na to, co lze udělat v každém jednotlivém státě. A víme, že různé země žijí v různé realitě, mají různou úroveň eh, hospodářského sociálního rozvoje. A je tedy i jasné, že nemůžeme mít univerzální recept úplně pro všechny subjekty, se kterými jednáme. Potřebujeme proto takové mechanismy, které budou efektivní a budeme je vybírat případ od případu proto, abychom byli schopni jednat tam, kde je to nejnaléhavější těmi nejefektivnějšími nástroji. Proto si myslím, že ty cestovní mapy, o kterých jsem hovořila, mohou být dobrým nástrojem k tomu, abychom toho dosáhli a měli by být povinné a to proto, abychom e, od sebe diferencovali jednotlivé reality. Děkuji. Alde, Nadja Hirsch. Za Alde, Matja Hirsch. Thanks, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, jménem Patrici Lalonde, stínové zpravodajky za ALDE, bych chtěla říct některé připomínky. Patricie bych chtěla poděkovat Evropské komisi za představení této zprávy o GSP za poslední dva roky. A celkové hodnocení je spíše pozitivní a je příjemné vidět, že tento systém funguje, posiluje ekonomiky v těchto ekonomikách a zároveň podporuje respekt vůči lidským právům a sociálním právům v těchto zemích. Přesto ale existují oblasti, kde je možné dosáhnout zlepšení. Patricie by chtěla eh, řešit především eh, některé otázky týkající se zlepšení budoucího systému GSP. Pokud je o hodnocení exportu, bylo by možné mít eh, větší detaily, především pokud je o povahu eh, vývozu, především také pokud jde o eh, ty operátory, které z toho nejvíce profitují je si vědoma toho, že je to těžké z hlediska analýzy a že komise nemá odpovídající e, zdroje na něco takového. Nicméně se domnívá, že by bylo dobré e, mít tu zprávu detailnější, i kdyby její vypracování trvalo déle. E, dále podmíněnost z hlediska lidských práv a sociálních standardů. Tam se úsilí soustředí především na GSP+. Bylo by možné zavést podmíněnost také, větší podmíněnost také v rámci GSP a EBA. Samozřejmě by to záleželo na úrovni pokroku v zemích a vůli eh, vlád eh, zapojit se. Eh, příkladem je udržitelnost eh, nebo pakt udržitelnosti pro Bangladeš. Dále bylo by možné více zapojit nevládní organizace a organizace občanské společnosti do vypracovávání zprávy. Ehm, kromě toho by bylo možné dobré více zapojit také MOP. Děkuji. Děkujeme eh, za GUE Helmut Scholz, ne paní Miner. Thank you. I'm speaking on behalf of... Děkuji, hovoříme jménem Loli Sanchez. Musíme nadále zlepšovat efektivitu eh, režimu GSP+. Pokaždé hovoříme o eh, příjemcích GSP SP+, a vždycky se opakuje, že je potřeba udělat eh, další věci. Já si myslím, že to platí také pro naše nařízení. Je potřeba udělat více pro to, abychom měli efektivní eh, nařízení GSP+. Když ehm, se zabýváme situací našich partnerů, je třeba podívat se především na závazky z jejich strany a eh, na úsilí. A pokud jde o implementaci těch 27 základních úmluv, možná by bylo dobré, aby informace byly veřejné, aby nejenom my, ale také eh, místní um, občanská společnost a odborové svazy um, tyto informace měly eh, režim GSP plus neumožňuje eh, tresty. Musí zde být možnost pozastavení a režimu eh, ve chvíli, kdy nejsou naplňovány závazky. A bylo by možné ehm, mít nějaký systém částečného ehm, pozastavení eh, systému, třeba u některých ehm, celních položek jako trest za nenaplňování závazku. A za třetí, můžete vysvětlit, jaké jsou hlavní rozdíly v monitorovacích mechanismech eh, GSP plus a EBA. Eh, já si velice vážím toho, jak eh, monitorujete práci ehm, v příjemců. Ehm, je dobré, že nevycházíte pouze eh, ze systému eh, VTO vycházejícího eh, z HDP. Jenom ehm, když se budeme dívat na nerovnosti jako určitou příležitost, potom ehm, nám to pomůže zlepšovat situaci lidí v těchto zemích. Eh, nyní eh, bych chtěla říct něco eh, za sebe. V nizozemštině chtěla bych hovořit o pracovních podmínkách. Byla jsem na Sri Lance minulý rok a existuje tam problém s lidskými právy. Dochází k diskriminaci, lidé jsou zastrašováni. Musíme zajistit, aby existovaly rovné podmínky pro všechny, včetně menšin. A dále za zelené Heidi Hautala. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je to velice důležitá eh, diskuze, která přichází v právě včas. Eh, systémy GSP plus a EBA jsou velice efektivní systémy, a které se snaží začlenovat celou řadu cílů politik EU. Souhlasím se stálým zpravodajem panem Fielnerem, že GSP plus je důležitý režim pro podniky. zmiňoval ten obrovský objem dovozu z, ze zemí, které využívají tento režim. Musíme se ale snažit lépe pochopit, jak můžeme pomoci společnostem a zlepšit udržitelnost jejich hodnotových řetězců. v kontextu GSP abychom se měli také zabývat tím, jak my jako Evropská unie můžeme eh, zlepšit udržitelnost hodnotových řetězců. V minulých letech se ukázalo, že evropští spotřebitelé si jsou stále více vědomi toho, jak vznikají eh, výrobky, které spotřebovávají zde v Evropě. A já se domnívám, že Evropský parlament je zde na dobré cestě. Opakovaně e, volal po ehm, řádném ehm, řízení e, hodnotových řetězců e, evropských společností. A já si myslím, že to je něco, co by mělo být součástí ehm, mechanismu preferencí. Mě by zajímalo, zda a jakým způsobem komise reaguje na tyto požadavky ze strany Evropského parlamentu. GSP Plus by mohl být dobrý nástroj také právě pro tento účel. A když hovoříme se zástupci textilního průmyslu ve své zemi, říkají, um, že Evropská unie um, může skutečně využít veškeré své váhy pro to, aby zlepšila pracovní podmínky v textilních továrnách jako v zemích, jako je třeba Bangladeš. Eh, samozřejmě máme a pakt udržitelnosti z Bangladeší, to je vynikající iniciativa, ale možná by bylo dobré eh, více kombinovat tyto nástroje, ehm, zkombinovat tento nástroj také eh, se systémem GSP. A ještě jedna věc. Eh, eh, slyšeli jsme zde, že na Sri Lance eh, byl dočasně pozastaven systém GSP+, teď byl opět zaveden a kvůli zlepšení v podmíněnosti. Ale měli bychom hovořit o jedné věci. Když někdo překročí určitou hranici, Podívejme se na Myanmar. Probíhá diskuze, zda tam dochází k denocidě. Musíme se podívat na to, zda Myanmar překročil určitou hranici. Máme zde zástupce velvyslanectví z Myanmaru. A já si myslím, že bychom měli mít skutečně upřímnou diskuzi. Je potřeba, aby zde byly stanovené určité hranice. Pan Dartmouth. Pro mě to také vždycky potěšení, pane předsedo, především velice závažnou věc. Myslím, že je nešťastné, že se kolegové zmiňovali o Sri Lance. To bylo velice nešťastné rozhodnutí ze strany komise, co, částečně proto, že německá vláda eh, kvůli německé vládě, částečně kvůli britské vládě a eh, Nemělo by to být chápáno jako nějaký precedens. Proč by měli lidé trpět? Proto, aby eh, splnili politické názory či stanoviska evropských politiků. To si myslím, že je opravdu nešťastné. Mám jednu jednoduchou otázku. GSP a GSP plus a všechno kromě zbraní. To jsou různé druhy eh, dohod o obchodu. Jedná se o 80 nebo snad více hm, zemí. Možná, že zástupce komise to může potvrdit. Mám jednu otázku. Může nám komise potvrdit, že žádný z těchto systémů GSP plus, eh, GSP plus nebo všechno kromě zbraní eh, nějakým způsobem zlepšilo eh, situaci? Pan Fisas? Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych měl otázku k Bolívii. Když se podepsala dohoda s Andskými zeměmi, tedy e, s Kolumbií, s Peru, a tehdy to nepodepsali země Ekvádor a e, Bolívie. také z politických důvodů. A já už se spolupracuji s kolegou Helmutem Šolcem. Nakonec Ekvádor podepsal eh, tuto dohodu o volném obchodu. A mě by zajímalo, zda Bolívie eh, je připravená či není eh, na to, aby, aby přistoupila k této dohodě s anskými zeměmi, anebo zda bude pokračovat v tom režimu GSP+. To si myslíte o této věci? Helmut Scholz? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl srdečně poděkovat eh, komisi a SVČ o, o, eh, za veškeré ty informace. A eh, otázka je, zda bychom neměli hovořit více o koherentnosti těch různých nástrojů GSP, GSP plus EBA. Proč to říkám? Domnívám se, že jsou zde některé dobré věci. Řekl to také zpravodaj. Eh, je eh, dobré podívat se na to, jak eh, to vypadá s legislativou, ale je potřeba podívat se také na konečnou implementaci schválených pravidel. Je potřeba podívat se na to, jak to vypadá v každodenním životě lidí ve chvíli, kdy ehm, jde o obchodní politiku EU. Příklad. Afghánistán a EBA. Máme pravidla EBA vůči Afghánistánu, ale na druhou stranu eh, máme eh, bezpečnostní podporu Afghánistánu. Afghánistán je hodnocen jako bezpečná země původu, nicméně nikdo nechce se vracet do Afghánistánu, protože bezpečnostní situace tam je velice napnata, napjatá. A to souvisí také um, s tím, zda je či není možná, mm, zda je či není možný hospodářský rozvoj v této zemi. A druhá věc. Eh, GSP, GSP plus a EBA, to jsou um, pracovní, eh, to jsou obchodní nástroje, nebylo by možné je více eh, propojit s fair trade? A to znamená, že bychom se více soustředili na to, jak eh, se, vě, jak se výrobky v těchto zemích produkují, a především ty, které se dováží do EU tak, aby implementace se stala v podstatě určitým benchmarkem. A třetí otázka Filipíny. Pan Lefler um, o Filipínách hovořil. Už před třemi lety, když jsem tam byl, eh, byla situace velice napjatá. Zdá se mi, že nedošlo ke zlepšení. a Jsou tam problémy s drogovými um, kartely rovněž eh, legislativa současného filipínského eh, prezidenta eh, v této oblasti je podle mého názoru příliš měkká, takže já si myslím, že bychom měli poukazovat na realitu na Filipínách. A pan Karim. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat stálemu zpravodaji panu Filnerovi, který jako pokaždé nám předložil velice uh, celistvý přehled eh, situace a když se hovoří o obchodních věcech, někdy bývá složité toto takto provést, protože se velice úzce zaměřujeme na některé prvky a můžeme tedy pro eh, stromy ztratit pohled na les. Já doufám, že zástupci komise budou eh, pozdravovat paní komisařku se Cecily Malström. My ji máme velice rádi a schází nám. Rozumíme tomu, že zde dnes nemůžeme být, a, eh, a, ale bylo bychom ji rádi eh, viděli. Co je jedním z klíčových prvků, u kterých bychom mohli přesvědčit kolegy, aby realizovaly některé systémy GSP nebo GSP+. Poskytují nám totiž takovou platformu, na jejím základě můžeme zvyšovat normy, standardy ve třetích zemích. A je zásadní, a já velice rád to slyším, že to je takový základ pro další práci, že se takto vytváří silná platforma, která um, nám umožňuje využívat ty eh, podmínky, které jsme původně stanovili a také ve spolupráci s občany, protože mm, to je velice důležité. Naše obchodní politika se musí zaměřovat na to, aby zlepšovala standardy různými způsoby. A právě jsem se vrátil z Bangladeš. Jednou z hlavních eh, starostí, eh, o kterých se tam hovořilo velice opakovaně, to se týkalo především výrobců a dodavatelů, tak to je tlak na cenu a na druhé straně eh, eh, tlak na, na různá eh, práva. Takže je velice obtížné, aby tamnější producenti snižovali ceny a přitom dodržovali další pravidla. Takže já samozřejmě vidím i další věci, které nám sdělují, například když nám překladají se výpočty, ukazují nám skutečně mm, nízká čísla, která jim neumožňují velkou marži a velice obtížně mohou plnit požadavky, které my e, žádáme. A e, v podstatě tím zase tlačíme dolů ty standardy, které se snažíme zvyšovat. Jakým způsobem tedy můžeme pomáhat v takovýchto případech? Můžeme e, revidovat některé z jejich postupů, tak abychom se podívali na to, aby lépe pracovali v souladu s celkovými cíly, které máme i my. A jedním z hlavních takových e, prvků, o kterých bych chtěl hovořit, nebo otázka, o kterých bych hovořil, je otázka Myanmaru. Komise to musí vědět. E, je tam spousta občanů, kteří se s námi setkávají a kteří na jedné straně e, říkají, ano, my chceme eticky obchodovat, a budeme tedy reagovat, ale pokud nebudete jednat teď, tak kdy Děkuji. Teď bych chtěl vybídnout naše čtyři hosty, aby nám retros, aby, aby respektivně tedy se během pěti minut eh, zhostili eh, slova a pak předám slovo panu Davidu Martinovi, našemu stálemu zpravodaji pro ASEAN, slovo, aby, se, eh, aby promluvil o těchto státech ze své perspektivy. Vyslechneme se zástupce Filipín, Kambodže a Myanmaru to jsou země, které eh, eh, mají systém buď GSP eh, nebo všechno kromě zbraní. A každý z těchto států má určité kritické prvky nyní, který, se kterými se musí vypořádat. Je to například ve Filipínách boj proti ilegálním drogám, v Kambodži se jedná o demokratický vývoj a v Myanmaru se jedná o otázku uprchlíků, rohingy. Nyní bych chtěl vybídnout pana Diega z Filipín, aby se zhostil slova a v pěti minutách nám přednesl svou perspektivu. Děkuji vám, pane eh, předsedo eh, výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní eh, trh. Dámy a pánové, vážné poslankyně, vážení poslanci, dobré ráno. Evropská unie je velice důležitým partnerem. Je to téměř 16 miliard dolarů se, mm, mm, objemu obchodu, který máme e, z EU. E A dosáhli jsme 9,3 miliard e, euro, dolarů. A Filipíny využívaly tento systém GSP plus v průběhu několika let dosáhl téměř 2 miliard eur v roce 2017 tento objem s pomocí GSP+. Plus. Mnoho z nás je přesvědčeno, že Filipíny budou schopny eh, dosahovat globálního růstu eh, a, eh, mm, a to na našem trhu, který je velký, mm, který má tedy 100 mm, milionů. A využívali to především malé a středně velké podniky, které Eh, obnášely téměř 98 eh, registrovaných podniků v Filipínách. Eh, běžní Filipínci tedy pracují v těchto malých a středních podnicích a to jim umožňuje živobytí. Jedná se o živobytí pro společenství po celém státě, například na, na Mindanao, což je jeden z jižních ostrovů, produkuje látku, která je důležitá pro hydroponické ke pěstování, našli eh, trh v EU a byli schopni tu, to exportovat udržitelným způsobem. Eh, díky tomuto živobytí tato místní komunita eh, byla schopna se vypořádat se s náboženským extremismem, což je právě na daném ostrově závažný bezpečnostní problém. Nejedná se tedy o obchodní uspořádání mezi EU a Filipinami, ale ukazuje, že naše spolupráce po desetiletí je vedena v úzkém partnerském vztahu a jak už bylo zmíněno pane panem Leferem, eh, dosáhli jsme milníku minulý měsíc a Eh, to proto, že jsme eh, získali rámcovou dohodu o partnerství spolupráci mezi EU a Filipinami, která byla ratifikována již naším prezidentem a těšíme se na hlubší spolupráci eh, na různých frontách, včetně obchodu, investic, udržitelného rozvoje, boju, boj proti terorismu, lidských práv a vyjednávání o dohodě o volném obchodě. Náš vztah není jen bilaterální, naše partnerství se protíná také eh, s ASEANem, kterému Filipíny loni předsedali. Předseda Evropské rady, pan Donald Tusk, eh, nejenže se účastnil eh, komemorativního summitu v, summitu v listopadu lidského roku, v ASEAN, ale také se pozvali pana Tuska na zahájení východoazijského samitu. To bylo nejvyšší zastoupení EU e na e, e, pro zasedání států z východopacifické oblasti. My se snažíme také zajišťovat efektivní zastoupení v konstantním dialogu proto náš eh, eh, prezident jmenoval eh, předsedu Senátu jako zvláštního vyslance pro EU. Možná si vzpomenete, že společně s naším ministrem obchodu jsme zde byli a diskutovali s vámi v září. A já jsem velice rád, že máme také velvyslance při EU, který bude od dubna zde, je to Eduardo José de Vega náš současný velvyslanec eh, v Mexiku, který je kariérní vysoký diplomat. A velice se těší na to, že bude brzy se moci setkávat eh, s poslanci Evropského parlamentu. Vaše eh, zpráva, o které diskutujeme, se týká mnoha eh, důležitých výsledků, například v právech pracujících. Máme ještě před sebou výzvy, které musíme eh, vyjasnit a dořešit a musíme vést monitorování systému GSP+, což může být v první polovině tohoto roku. Můžeme takovou misi uspořádat. A ještě než uzavřu tento eh, svůj příspěvek, bych rád řekl, že my se díváme na EU jako na, na jasnou demokracii, máme legislativní, exekutivní a e, soudní pravomoc, které jsou rozděleny e, a tento systém je jasně kontrolovaný, aby dobře fungoval. E, držíme se dodržování právního státu, respektujeme lidská práva to, co popisuje Karel Popper jako otevřenou společnost, jsme také my, protože máme svobodu združování, máme svobodu tisku, máme na to zákony, jsme, máme také silné demokratické tradice. Eh, chtěl bych vás ujistit, že naše úsilí o dodržování právního státu je eh, pevné a že usilujeme o plní dalších demokratických pravidel. Děkuji a není velvyslanec Kambodži. Dobrý den, děkuji pane předsedo. Vaše excelence, dámy a pánové. Především bych rád vyjádřil obrovskou vděčnost Evropské unii, která poskytuje Kambodži velkou pomoc. Včetně víceletého indikativního programu. Jde také o poslední reformní proces, který byl nyní pozastaven Program Všechno kromě zbraní, ten e, všeobecný systém preferencí, patří k této podpoře. A pokud je o systém Všechno kromě zbraní, zatím to nemělo negativní dopad. Zatím jsme pocitovali pouze přínos. Prospělo nám to hodně. Podle jedné ze zpráv v roce 2016 export do Evropské unie představoval víc než 6 miliard amerických dolarů. A import z EU byl menší, bylo to asi 5 milionů. A narůstá průměrná výše. Například pokud je o export do EU, to se navýšilo o 11, téměř 12 a import z EU narostl v průměru o 23 Je to tedy výhodné nejenom pro vládu, ale pro chudé lidi, pro pracovníky. A když vyvážíme z EU, musíme to připravit v Kambodži, Zatím máme přes tisíc oděvních závodů, tam jsou zaměstnané stovky tisíc pracovníků a z 90% jsou to ženy. Je to tady přínosné nejenom pro ně, ale i pro celou ekonomiku. Nárůst HDP je v průměru 7 Snižuje se inflace a chudoba. Takže v této souvislosti Kdyby se Evropská unie rozhodla, že odebere Kambodži obchodní preference, myslím, že by to mělo obrovský dopad pro pracovníky i pro tyto ženy, protože za nimi stojí 3 miliony rodinných příslušníků. Máme společnou komisi, pokud je o tu pozemkovou, pozemkové spory. Ta komise se teď sejde v Bruselu. Bude to společné setkání s Kambodžou v Bruselu od 12. do 14. března. Abychom vyřešili pozemkové spory, my máme pozemkové spory ve třech hlavních provinciích. Na poslední schůzce Ministerstva pro zprávu pozemků a delegací, ta se konala 19. ledna 2018 a ministr pro zprávu pozemků se vyjádřil v tom smyslu, že nejprve požádal delegaci EU, aby předala ministerstvu stížnosti, aby bylo možné vyřešit všechny problémy. Ministerstvo neustále naslouchá občanské společnosti a organizacím občanské společnosti v zájmu transparentnosti ministerstvo zveřejní zprávu o řešení problému v jazyce, který bude srozumitelný mezinárodnímu společenství. Pokud je o politické otázky v Kambodži, mám jakousi bílou knihu Poprosím kolegy, aby vám ji rozdali, pane předsedo. Kambodžu čekají zásadní volby, všeobecné volby. Mají se konat 29. července tohoto roku. Kambodža je odhodlaná dosáhnout vícestraného demokratického systému. Chceme dodržovat naši vlastní ústavu a chceme, aby se všeobecné volby konaly spravedlivým, řádným způsobem, který bude přijatelný pro naše kambodžské voliče. Děkuji. Mnohokrát děkuji a nyní zástupce vedoucího mise v Myanmaru. Děkuji. Vážení poslanci, pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Je mi velkou ctí, že tady mohu zastupovat naše velvyslanectví a vystoupit jménem velvyslance. Děkuji, že jste mě pozvali. Účast v této diskuzi byla prioritou pro našeho velvyslance bohužel musel na operaci, musí se léčit, už je mu sice lépe, ale nemohl se dnes účastnit, takže já ho tady dnes zastupuji. Za prvé, ráda bych upřímně poděkovala Evropské unii za to, že nás zařadil do systému EBA, všechno kromě zbraní. Je to skutečně významné, zvlášť pro sociálně-ekonomický rozvoj země v době demokratického přechodu, přechodu na demokratický režim posledních desetiletích bilaterální obchod mezi EU a Myanmarem hodně zaostával za ostatními zeměmi ASEANu. Byly nám odebrány obchodní preference. Nicméně předseda předchozí vlády se zavázal v roce 2011 k reformám. Byla přijata opatření v zájmu reformy ekonomiky, abychom také zajistili zahraniční investice. Takže od té doby má Myanmar obchodní a investiční vztahy. EU patřila k prvním, kdo podpořili tyto změny. V dubnu 2012 pozastavili sankce a v dubnu 2013 je zrušili. Takže s výjimkou embarga na zbraně mohou naše podniky vyvážet na trhy EU úplně všechny produkty. Vývozci stále více ten systém využívají. Jsme, EU je sedmý největší obchodní partner Myanmaru, objem jednoznačně narůstá, ale je zjevné, že to stále ještě nestačí pro těch 52 milionů obyvatel Myanmaru v porovnání s našimi sousedy. Současná vláda také usiluje o sociálně ekonomické reformy, regulatorní reformy v zájmu celkového rozvoje země, včetně zmínění chudoby. Snažíme se investovat do infrastruktury, posílit zemědělství a pospuzujeme soukromý sektor a malé a střední podniky. Máme také politiky na podporu investic do různých oblastí. Zaměřují se především na posílení podnikání, na zemědělské podniky, na rozvoj průmyslu, měst a cestovního ruchu. Přijali jsme kroky, které by zajistily příznivé prostředí pro investory, Osmnáctého října 2016 parlament přijal příslušný zákon, spojuje zákon z roku 2012 se zákonem z roku 2013. Jak možná víte, v posledních letech byl Myanmar centrem pozornosti mezinárodního společenství, zvláště v listopadu 2016. Došlo k plynulému přechodu od předchozí vlády na civilní vládu. Od té doby, co v březnu 2016 vláda nastoupila do funkce, stanovila si priority pro dosažení trvalého míru a usmíření. To jsou tedy předpoklady pro úspěšnou implementaci politik zaměřených na naplnění sociálně-ekonomických potřeb našeho lidu. Bez míru a stability a právního řádu tato země nebude schopna naplnit konečný cíl, to znamená demokratický eh, řád. A je, jsem ráda, že vás mohu informovat o tom, že 13. února další dvě etnické skupiny podepsaly dohodu o usmíření. To znamená, že už ji podepsalo 10 stran tato dohoda je jakýmsi krokem k řešení politických problémů za vyjednávacím stolem. Já chci využít této příležitosti a vyjádřit vděk naší vlády všem našim přátelům v celém světě, včetně EU, za podporu mírového procesu v Myanmaru. My chápeme, že obchodní politika a preference EU souvisí se situací oblasti lidských práv dotčené zemi. Od nástupu nové vlády do funkce jsou tyto záležitosti také v jádru naší agendy. V červenci 2015 jsme přistoupili ke smlouvě ESCR a v říjnu 2007 jsme postoupili dál. Znamená to, že naši občané mají eh, občanská, sociální a kulturní práva bez diskriminace a chceme také zajistit rovná práva mužů a žen. roku 2013 Myanmar a EU zahájili politický dialog na vysoké úrovni, účastní se také každoročního dialogu o lidských právech. Je vidět, že EU e věnuje především pozornost demokratickému přechodu v Myanmaru. Příští měsíc proběhne další dialog a já jsem přesvědčená o tom, že v průběhu diskuzí proběhne plodná výměna názorů, pokryjeme celou řadu otázek lidských práv, včetně aktuálních otázek. Pokud je o současnou situaci, my chápeme, že mezinárodnímu společenství to dělá velké starosti, vzhledem k tomu, že máme málo času. Zmíním se o tom jen krátce. Myanmar vykonal nezbytné přípravy pro repatriaci vysídlených osob. Podepsali jsme memorandum v roce 2017 a chci vás také informovat o tom, že ministr vnitra navštívil 15. února Bangladeš. Mluvili o spolupráci v této souvislosti a mluvili také o problémech lidí na hranici posledních dnech členové diplomatických sborů a zástupci různých organizací, včetně UNHCR a Světové banky, dostali mandát, aby mohli pozorovat přípravy na repatriaci a situaci přímo v terénu. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Kristin. Laura Batistin je odbornice na monitorování KSP Plus z Democracy Reporting International. Pět minut. Děkuji. Já zapracu, eh, zastupuji Democracy Reporting International. Eh, to je or- německá organizace, eh, která se soustředí na monitorování eh, nástroje pro demokracii. Monitorujeme GSP+. A snažíme se o prosazování plné implementace dohod. Měla jsem příležitost během minulého roku navštívit všechny země GSP+. Některých jsem byla i vícekrát. Mnohokrát děkuji komisi, především DEVKO, ehm, protože mi umožnili účast účastnit se některých monitorovacích misí GSP+. Eh, nebudu hovořit o jednotlivých zemích, ale eh, z toho, co jsem eh, viděla v jednotlivých zemích, jsem vyvodila závěry, o které bych se s vámi chtěla podělit. Jedná se určité obavy a určité naděje ze strany občanské společnosti. Tři hlavní body z mé strany. První úloha občanské společnosti v monitorovacím procesu. Eh, v některých eh, zemích jsme byli svědky toho, eh, že je tam strukturovaná spolupráce, konzultace s občanskou společností. Něco takového skutečně umožňuje to, že lidé pojmou daný režim za svůj. Zapojení této občanské společnosti do motorovacího procesu je zásadní z dvou důvodů. Občanská společnost může poskytnout informace a údaje, které zaplní mezery ve správě umožní například poskytnout údaje z provincií. Je to někde velice důležité je získat. A nebo mohou pomoci také um, překonat ten uh, čistě právnický přístup, který je uh, kritizován často ve zprávách KSP+. Za druhé je důležité zahrnout uh, organizace občanské společnosti do motivacího procesu proto, že v celé řadě zemí GSP plus um, ten prostor pro občanskou společnost eh, je stále více omezován. Víme, že je to celosvětový trend, eh, stále více zemí eh, má legislativu, která omezuje aktivity občanské společnosti. Evropská unie je mezinárodním aktérem, který nejvíce podporuje a chrání obránce lidských práv. Já si myslím, že by se režim GSP plus měl využívat také proto, aby se prosazovala svoboda ehm, združování eh, a svoboda projevu. To jsou eh, zásadní eh, pilíře fungování občanské společnosti. Druhý bod. Ehm, důvěryhodnost celého režimu. Ehm, shodeme se na tom, že není možné očekávat zázraky, že se jedná o proces, Nicméně je potřeba, aby tento nástroj byl důvěryhodný a efektivní a proto je potřeba ho zlepšit. Je třeba změnit při nejmenším dva body. Jedná se o doporučení, která nejsou jenom od občanské společnosti, ale také od evropských nevládních organizací, které se zabývají GSP+. E, za prvé, je potřeba, aby existovaly cestovní plány specifické pro jednotlivé země. E, také e, konkrétní e, cíle, konkrétní benchmarky nám mohou e, pomoci nejen monitorovat proces, ale také zajistit, že veškeré zainteresované strany mají stejné cíle. Druhý bod je transparentnější mechanismus pro zahájení oficiálního šetření zemí v rámci tohoto režimu, které nedodržují požadavky a pravidla. O tom už se zde hovořilo, takže já nebudu zacházet do detailu. A třetí doporučení vychází ze skutečnosti, že GSP Plus vytváří příležitost v podstatě dostat k jednomu stolu zainteresované strany, které e, často nekomunikují průmysl, vláda, organizace občanské společnosti, nevládní organizace. GSP Plus nám umožňuje dostat tyto lidi k jednomu stolu a komunikovat spolu. Je potřeba, aby GSP Plus se snažil zapojit veškeré relevantní zainteresované strany. Existují zainteresované strany, kromě vlády, které skutečně mohou prosazovat implementaci um, odpovídajících úmluv. Na závěr bych chtěla říci, že GSP Plus může být velice efektivním nástrojem uh, pro zlepšování um, implementace mezinárodních standardů. My uh, doporučujeme uh, efektivnější strategické zapojení uh, občanské společnosti, za druhé transparentnější um, uh, využívání režimu a negativní a pozitivní a pobídky a také aktivní zapojení různých zainteresovaných stran. Mnohokrát děkuji. Ehm, vyslechli jsme si jednotlivé země a také um, zástupce uh, monitorování a teďko, teď dostane slovo uh, pan Martin. Na začátek bych chtěl říci, že z toho, co řekla komise, Eh, se jasně ukazuje, že všechny tři země, Filipíny, Myanmar i Kambodža, eh, hodně profitovaly z ekonomického hlediska z tohoto systému. Eh, zdá se, že ty nejchudší země hodně profitovaly ze systému GSP. Samozřejmě existují určité Eh, nedostatky, ale pokud chceme na základě toho udělat některé kloky, musíme mít vždy na paměti ty nejchudší. Pokud jde o eh, Filipíny. Na základě KSP Plus došlo eh, ke zlepšení v oblasti lidských práv, rovnosti pohlaví, vzdělávání a tak dále. Také v boji proti obchodníkům s drogami. Nicméně víme, jaké eh, jsou v poslední době prohlášení filipínského prezidenta. Došlo asi ke eh, čtyřem tisícům nelegálních eh, vražd v, na Filipínách a to je něco, před čím nemůžeme zavírat oči. Otázka je, kdo by e, nejvíce ztratil, pokud bychom stáhli GSP plus z Filipín. A to by určitě mělo největší negativní dopad na ty nejchudší e, na Filipínách. Ehm, zemědělci a e, další jsou ti nejchudší na Filipínách a ti by e, trpěli nejvíce. Samozřejmě nemůžeme ehm, zavírat oči před e, situací na Filipínách. Ehm, Mezinárodní soudní tribunál se rozhodl učinit odpovídající kroky v této věci a my bychom to měli podporovat. Pokud je o Kambodžu, nemohu souhlasit s velvyslancem Eh, máme skupinu pro ehm, eh, monitorování voleb a my jsme se rozhodli nemonitorovat volby v Kambodži, protože je tam téměř nulová šance, že tyto volby budou eh, legální. V Kambodži v podstatě neexistuje ehm, opozice. A je zde opět stejné dilema. EBA e podporuje nejchudší země, eh, také nejchudší občany, především ženy, díky EBA mají zaměstnání. Eh, nicméně opět situace je stejná, nemůžeme mlčet, eh, pokud jde o situaci v Kambodži. Komise i velvyslanec zmínili ehm, nelegální zabírání půdy. A já si myslím, že EBA může Um, motivovat na národní organizace k tomu, aby um, se postavili proti uh, nelegálnímu zabírání uh, půdy v Kambodži. Uh, musíme tomu opravdu zabránit. Myanmar, to je ještě složitější. Já jsem tam byl minulý týden s podvýborem pro lidská práva. Kvůli tomu, že jsem zapojený také do obchodu, měl jsem tam speciální program Myanmar byl 50 e, let izolován od mezinárodního společenství, takže začíná v podstatě úplně na začátku. A GSP přináší obrovský růst. Textilní a průmysl má 40% podíl na vývozu do Evropy. Začínali v podstatě od nuly a došlo k takovému nárůstu. Pracovní podmínky eh, v těchto eh, textilních továrnách se také výrazně zlepšují. Eh, zdá se, že v Myanmaru jsou dvě vlády, je tam vojenská vláda a Eh, civilní vláda. Civilní vláda se snaží eh, zlepšovat životní podmínky pro lidi, snaží se zlepšovat pracovní podmínky. Nicméně od občanské společnosti a i od dalších jsme slyšeli, že um, Vojenská vláda v podstatě je naprosto beztrestná, šíří beztrestnost a to se týká především situace kolem Rohingů. Uh, Ehm, ani jim neříkají rohingyové, říkají jim eh, muslimové nebo bengálci. Ehm, eh, ehm, eh, vojsko v podstatě je naprosto, nebo naprosto odmítá cokoliv dělat se současnou situací Rohingů. A já si myslím, že pokud jde o eh, Myanmar, neměli bychom hrozit tím, eh, že budeme ehm, hro, hrozit tím, že stáhneme GSP plus nebo EBA, ale eh, měli bychom ehm, v podstatě se snažit využívat naše kontakty s dalšími zeměmi, jako je třeba Singapur a další země v tomto regionu a tlačit na vojáky v ehm, na vojenskou chuntu v eh, Myanmaru, aby se eh, situace zlepšila. Žádná eh, z těchto zemí, podle mého názoru, v tuto chvíli není v dobré situaci, ale já si myslím, že GSP je dobrým krokem ku předu. Mnohokrát děkuji. Máme nyní takový ucelený obrázek od eh, kolegů eh, zde, od zástupců eh, příjemců, slyšeli jsme také hlas nezávislých organizací a nyní možná odpovíte na to, co zde zaznělo v opačném pořadí než na začátku. Mnohokrát děkuji. Děkuji za veškeré připomínky které se objevily během této diskuse. Já bych chtěl reagovat na některé věci. Nevím, jestli pokryju všechny body, asi ne. Je třeba mít na paměti, že GSP plus a EBA jsou eh, některé z nástrojů, které Evropská unie má k dispozici pro spolupráci s partnerskými zeměmi mají doplňovat, doplňovat další formy spolupráce. Protože jsme silně přesvědčeni o tom, že obchod, obchodní přístup je nejlepší způsob, jak podporovat trvale udržitelný rozvoj, jak vytvářet eh, možnosti zaměstnání, jak posilovat eh, hospodářské aktéry a propojovat je s hospodářskými aktéry v EU. Ale zároveň to doplňuje eh, další formy, tradiční formy rozvojové spolupráce. Doplňuje to politický eh, dialog o někdy citlivých otázkách. Takže je potřeba to vnímat jako součást většího celku. A z, někteří zde zmínili a, cestovní mapy, té na míru jednotlivých e, zemí. A to je v podstatě něco, o čem je dialog v rámci GSP Plus nebo EBA. A, a existuje určité hodnocení toho, co bylo provedeno a co nebylo provedeno. Monitorovací eh, mise a jejich eh, závěry slouží právě k tomu, aby se zhodnotilo, kam jsme se dostalo a eh, kam dále je možné se ubírat. Takže v podstatě takovéto cestovní mapy už existují. Chceme samozřejmě co nejvíce zapojovat veškeré relevantní aktéry. Vládu, veřejné úřady, podniky, stejně tak jako občanskou společnost vycházíme ze zkušeností eh, v Evropě, eh, vycházíme eh, ze zkušeností a očekávání také v přijímajících zemích. Některé země nemají stejný postoj vůči občanské společnosti jako my a tím se věc komplikuje. Nicméně, když je to možné, Snažíme se mít inkluzivní dialog, který združuje nejenom nás z komise a ESVČ, ale snažíme se také zapojit místní úřady a místní občanskou společnost. Myslíme si, že je lepší, když hovoří oni spolu, když máme určitý trilaterální dialog. Když to není možné, hovoříme s nimi aspoň my snažíme se pak eh, nalézt jiné způsoby, jak je zapojit a jak využít znalosti ehm, občanské společnosti a jak se vyslechnout jejich eh, očekávání a naděje. Další věc, která je podle mého názoru důležitá a kterou zmínila paní Hautala, eh, je důležitost toho snažit se více zapojit evropské společnosti celá řada evropských aktérů, nejenom v textilním průmyslu, který je důležitý eh, ve většině přijímajících zemí. Většina evropských společností si je vědomá toho, jaký mají profil, jakou mají reputaci a nechtějí riskovat, pokud jde o reputaci. Jsou, eh, tyto společnosti jsou ochotné se zapojit a někdy dokonce eh, mít přísnější požadavky, než eh, jaké jsou na základě mezinárodních úmluv. Takovéto zapojení soukromého sektoru je něco, co podporujeme a zabýváme se tím, jak je možné to dále posilovat. Není náhoda, že Evropská unie je v podstatě jedinou skupinou rozvinutých zemí, která se aktivně zapojila do eh, problematických diskusí v Ženevě, v Ženevě o eh, biznesu a lidských právech. Eh, zástupci Ekvadoru a Afriky, těm se tam v podstatě podařilo něco naprosto eh, neočekávaného. Eh, já si myslím, že Evropská unie se zde eh, skutečně snaží řešit tuto otázku dobrým způsobem. Zároveň potřebujeme posílit soudržnost mezi různými body. A jak je můžeme všechny sloučit. Jak můžeme využít eh, naše programy spolupráce, naše nástroje spolupráce, abychom pomohli zemím, eh, které chtějí naplnit své mm, závazky v rámci GSP e plus nebo EBA? Jak můžeme zajistit, že tyto programy se budou navzájem posilovat? Především je to důležité eh, v oblasti právního státu, Ehm, a také v oblasti eh, lidských a sociálních práv. Pokud jde o některé specifické situace, o kterých se zde hovořilo, souhlasím s panem Martinem, že se že své názory eh, nevidíme v tom, jak zde byla popsána ehm, situace v jednotlivých zemích. Eh, v Kambodži a v podstatě to, že opozice eh, byla postavena mimo zákon, to je něco, co neodpovídá demokratickým principům. Není zde svoboda slova a to nepodporuje živou veřejnou diskusi. To má dopad, jak řekl pan Martin, na ochotu či neochotu zapojit se do pozorovatelské ehm, volební mise. Pokud něco takového bude pokračovat, bude to mít určitě také dopad na to, jak eh, budeme rozšiřovat eh, či omezovat eh, své hospodářské vztahy. Filipíny, to je komplikovaný případ. A Bylo tam dosaženo eh, důležitého pokroku v rámci eh, bilaterál, bilaterální spolupráce. Máme kritické, ale zároveň eh, konstruktivní diskuse v tomto rámci. Existují zde některé závažné problémy, všichni o nich víme. Tyto závažné otázky by ale neměly zastínit to, že v dalších oblastech došlo eh, k pokroku a my se domníváme, že eh, máme dobrý základ pro další spolupráci. Pokud jde o Myanmar, tento parlament vyjádřil velké obavy, stejně tak jako rada pokud jde o situaci eh, menšiny Rohingyů, kteří eh, byli vyhnáni ze svých domovů. Už to vedlo eh, ke krokům ze strany rady, byla učiněna opatření cílená na jednotlivce, kteří jsou považováni odpovědní za tuto situaci. Vzhledem k tomu, jaká ale existuje jaký existuje dvojí systém v této zemi. A jde nám o to, abychom zajistili, že e, přínos obchodní spolupráce pocítí především obyčejní lidé. A jde nám také o to, aby e, byla bylo dosaženo větší stability a větší důvěry mezi vládou a lidmi. Eh, jde nám také o podporu eh, usmíření eh, mezi etnickou většinou a etnickými menšinami. V každém případě vám děkuji za tuto diskusi. Vítáme i ty kritické připomínky, které nám umožní zlepšit systém. Jsme ale přesvědčeni o tom, že GSP Plus a EBA jsou velice hodnotnými nástroji, které eh, doplňují další nástroje spolupráce eh, s těmito zeměmi a pomáhají nám eh, zlepšit jejich pokrok. Já navážu na Kristiána. Ano, byla to výborná debata. Velice vyvážená. A ze všech stran jsme slyšeli dobré připomínky, na kterými se dál zamyslíme. Když už mi dovolíte ještě mm, pár minut, rád bych se zmínil hlavně o těch otázkách, které jste položili komisi. Pan Fjellner má pravdu, že toto bude zřejmě klenot z klenotů. Klenot klenotů této politiky. Ta vaše připomínka o pravidlech původu, ta byla zajímavá, nicméně důkazy nám to nedokládají. Je to v podstatě jednoduché porovnání s tím, co děláme jinde. Nedávno to prošlo reformou. Otázka nízkého využití nebo proměnlivého využití to spíš souvisí s nedostatkem znalostí v příslušných zemích. A nebo mezi našimi podniky v Evropě, v průmyslu. <clears throat> Jazykové otázky, nedostatek administrativní kapacity, obecně to jsou ty problémy. A tady mohou důležitou roli sehrát členské státy a také propagační agentury, aby si lidé uvědomili, jaký potenciál jednotlivé programy mají. Je pravda, že využití standardního schématu je nízké, je to nižší než u těch ostatních, to je pravda. A když se podíváte na složení příjemců našich standardů, Standardní systém využívá 23 zemí, ale když se podíváte na složení této skupiny, jsou tam tři velké. Indie, Indonésie a Větnam. A na zbytek zbývá 10 A samozřejmě s Větnamem a s Indonésií hodně vyjednáváme o dohodě o volném obchodu. I z Indie, ale tam to má velké spoždění. Takže je to eh, rozmanitá skupina. Je obtížné porovnávat různé skupiny, které těží z toho programu. Přechod na dohodu o volném obchodu, samozřejmě tady je klíčové, jestli jsou ty země dost vyzrále, jestli mají dostatečnou kapacitu, aby mohly zajít dál, protože dohoda o volném obchodu s Unii je samozřejmě něco úplně jiného. Při nejmenším proto, že tam jde o jiné věci než zboží. V programu GSP jde jenom o zboží. Pan Dartmouth už je pryč, ale to je odpověď na jeho otázku. Tam jde jenom o zboží. Nejde tam o volný pohyb osob. Vůbec. V žádném z těchto programů. A když zahájíte jednání o dohodě o volném obchodu, jde také o služby, veřejné zakázky, investice. Je to tady úplně jiný balíček. Předpokládá se přechodné období pro ty, kdo přejdou z KSP na eh, dohodu o volném obchodu. V případě Bolívie to je důležitá věc. Tady bychom prozatím odpověděli, že především se musí rozhodnout Bolívie, jestli má pocit, jestli být získá z dohody o volném obchodu, jestli se připojí k té dohodě, kterou teď s tímto regionem máme. A na to se rádi podíváme. Je to jejich rozhodnutí. Samozřejmě systémy GSP jsou autonomní. O dohodě o volném obchodu musíte vyjednávat, takže opět je to něco úplně jiného. A vyžaduje to mnohem větší kapacitu na straně našich partnerů. Paní Moska taky odešla, ale ptala se, to je další věc, jestli neoslabujeme standardy v Evropské unii, když sem pustíme tyhle produkty. Odpověď zní ne. Oni možná oslabují standardy EU, ale nejde to, aby celý svět dodržoval naše standardy. Jde o to, aby se dodrželo těch 27 základních standardů, které jsou v těch umluvách. To je ta prověrka. Takže v tomto smyslu nedochází k žádnému oslabování. A uvidíme, ona mluvila o roku 2023 jako o roku, kde možná budeme muset navrhnout nový program, nový systém, to je pravda. Ten proces už vlastně začal, zadali jsme studii, o tom se také eh, pojednává v tom sdělení. A myslím, že do roku 2019 začneme opravdu uvažovat o budoucnosti. A tohle všechno k tomu jistě bude patřit. Cestovní mapy. To se objevilo v řadě otázek. Když se podíváte na hodnocení, systém hodnocení KSP+, v podstatě máme cestovní mapu, říkáme tomu jinak, ale tohle je podle mě ten systém, který máme a zachází to docela daleko. Když se podíváte na ta hodnocení a také na zprávy o jednotlivých zemích, za těch deset příjemců GSP, zachází to opravdu hodně daleko. A v podstatě je tam jasný program toho, co je potřeba udělat. Priority jsou. Není možné udělat všechno najednou. Takže tam bohatství informací zachází to opravdu hluboko, pokud je o ty požadavky, které jsme si stanovili pro dotčené země. Hodnocení nelze zveřejnit, vy je máte, Samozřejmě ty zprávy se zveřejňují a tam je taky hodně informací. Ale to hodnocení nechceme dávat na veřejnost, protože jde o vztah důvěry s příslušnou zemí a je to efektivnější, když to nedáváme na veřejnost. Cílené postihy. Otázka paní Miner. Podle legislativy to možné je. Nikdy jsme to neudělali, ale samozřejmě zaslouží si to další zamyšlení. Jestli by bylo lepší úplně to vypustit z programu pro nějakou zemi, nebo nějak omezit koncesy. Je to možná takový signál, který funguje. Musíme se na to podívat. Spouštěcí mechanismus, to změnila řada z vás. To je jediná věc, kde bych řekl, že abychom dospěli k nějakým závěrům, co se týče přístupu k tomu programu, potřebujeme jako základ zprávy Mezinárodní organizace práce a OSN. To by EU nechtěla dělat úplně sama. Ale diskuze ukázala, jak je to obtížné. Slovo musí dostat nezávislé zprávy mezinárodní organizací a o to je potřeba se odpíchnout. A já myslím, že tím jsem asi odpověděl na většinu otázek. Ano, ještě jedna poslední otázka proč se nezaměřujeme na podmíněnost pro GSP? Ano, děláme to hodně o, kolem GSP plus EBA, ale co GSP? Moc jsem toho neříkal a je pravda, že v tom dokumentu toho explicitně moc není, když dodržovat se to taky musí. Musí se dodržovat úmluvy, těch 12. Ale pravda je samozřejmě taková, že když se znovu podíváte na skupinu zemí, které těží z GSP, máte ty tři velké, to je Indie, Indonésie a Větnam a ty už mají jiný vztah nebo budou jiný vztah. Takže jen ta naše páka vůči nim je hodně omezená. Volba byla učiněna a totiž zaměřit se na ty ostatní dvě kategorie. Thanks a lot. Děkuji mnohokrát, Joste. Kristina, chce k tomu ještě něco dodat? Hm. Já bych si byl přál říct přesně to, co David Martin, protože myslím, že to sdělil velice dobře. I jako tam hovořil pan Leffler. Musíme vidět GSP eh, v rámci celého toho toolboxu, který máme, všech těch nástrojů, které máme, a to z mnoha různých důvodů. Hm, hovořili jsme tu o tom dlouho a souvisí s tím spousta otázek. Když eh, hovoříme o systému GSP, to je eh, kdybychom je považovali za nějaký ten švýcarský armádní nožík, kterým vyřešíme všechno, tak to bychom se omezovali protože můžeme využívat jakési, řekněme, eh, částečné sankce nebo něco takového. Ehm, a mm, pokud se někdy rozhodneme něco takového udělat, tak bychom o tom měli nejdřív důkladně eh, přemýšlet. Ale podívejme se nejdřív na celou tu sadu nástrojů, kterou máme. A pozor na to, co chceme používat, abychom nakonec lidem víc neuškodili, než abychom jim pomohli protože bychom tak mohli eh, zhoršit situaci těm utlačovaným a chudým. Děkuji. Tímto končíme bod 18. Děkuji mnohokrát eh, všem našim hostům. To byla velice intenzivní diskuze a nadále budeme v kontaktu. minutes for... Takže máme 10 minut na Kolumbii a Peru. Nejdříve výsledky naší delegace ad hoc. Minulý týden jsem měl tu čest předseda této delegaci a měli jsme intenzivní program, sešli jsme se oběma prezidenty, Santosem i a panem Kučinským, ministry zahraničí, ministry obchodu, práce a dalšími představiteli orgánů, také s občanskou společností, mm, s představiteli podnikatelského světa. Máme tedy plný obrázek o tom, jak situace vypadá. A hovořil jsem také o pátém výročí naší obchodní dohody z roku 2015 a také o našem usnesení, které jsme přijali v červnu 2012 ohledně cestovní mapy pro zlepšování našich vztahů. Rád bych o tom řekl tři věci. Zdá se být jasné, že všechny, obě dvě tyto země měly prospěch z našich obchodních vztahů. posud, eh, Peru má přebytek eh, v obchodu s EU, což je jedinečná záležitost. Hovořil se o SPS a o dalších eh, otázkách, ale v principu eh, jsme eh, posílili naše hospodářské vztahy. A za druhé, ohledně cestovní mapy, můžeme diskutovat o tom, jestli je sklenička spíš poloplná nebo poloprázdná. Já si myslím, že je poloplná, protože směr je správný ale je zapotřebí dosáhnout ještě dalšího zlepšení ohledně eh, práv eh, pracujících a, a dalšího kontextu. Takže nadále musíme monitorovat tento eh, proces. A další věcí je začlenění občanské společnosti a podnikatelské sféry do tohoto procesu. V Peru ještě není tak dobře rozvinut, tam používáme tradiční nástroje a, mm, a nadhodili jsme, že by e, měla vzniknout, vzniknout nějaká domácí poradenská skupina. Takže to jsou tři velice stručné věci, které jsem chtěla říci. Budeme mít písemnou zprávu o této mm, služební cestě, kterou e, budete mít následně k dispozici. Ale pokud členové delegace této služební cestě mm, něco chtějí říct, mají volné pole působiště. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Bohužel kvůli operaci ZAD jsem nemohl být součástí delegace a jet do Kolumbie a Peru, ačkoliv jsem zpravodajem pro tyto země. A doufám, že budu se s vámi moci setkat a dozvědět se více o této cestě, abych mohl připravit konečnou zprávu je mi to skutečně líto, že jsem eh, navzdory svému eh, silnému přání nemohl eh, na tuto cestu jet. Indeed. Ano. Já si myslím, že to je skutečně škoda, že jste se k nám nemohl přidat, protože jsme měli dobré vztahy a ta služební cesta byla výborná, ale o tom jsme diskutovali. Pan Sievert? Niewątpliwie tak jak pan przewodniczący powiedział. E, jak už říkal pan e, předseda, nastane čas e, k hlubšímu zhrnutí této služební cesty, také až budu mít v ruce tu psanou zprávu. Protože když se podíváme na program, který jsme měli na naší služební cestě, byl opravdu nabitý. Nazbírali jsme spoustu poznatků, při všech diskuzích a rozhovorech s různými uskupeními, ne tedy jen s těmi, kdo zastupovali politickou sféru a e, správní orgány, ale také s občanskou společností, nevládními organizacemi. A tato setkání byla nesmírně cená. Také jsme se setkávali se zástupci podnikatelů, A myslím, že svou eh, úvahu bych začal eh, tím rozhovorem z posledního dne, eh, kde jsme hovořili s biznismeny z Bogoty. A ten jeden podnikatel mi řekl, že v Kolumbii a Peru je největším problémem korupce a byrokracie. A to říkali lidé i na jiných setkáních a říkal, že jeho podnik chce e, investovat do vybudování e, podniku v Kolumbii, ale že to vzdal. Dal mi jména e, podniků z evropských států, které také vzdali investice v této oblasti. A také, že jsou jiné podniky evropské, které už přijeli do těchto států, ale zvažují svůj odchod. A to je věc, kterou jsme viděli. Viděli jsme to z informací, které jsme na jedné straně dostali od občanské společnosti a na druhé straně také od orgánů. E, jenže ty informace od vládních orgánů někdy nebyly úplně v souladu s tím, co jsme slyšeli od občanské společnosti. Takže doufejme, že spolupráce s těmito dvěma či třemi zeměmi Eh, bude dobrá a bude to vyžadovat ještě hodně práce. Děkuji. Takže máme už jenom tři minuty a tři řečníky. Jedna minuta. David, děkuji. Pane předsedo, velice stručně. Myslím, že to byla vysoce kvalitní eh, služební cesta. Sešli jsme se s prezidenty, eh, poděkovali jsme prezidentovi Kolumbie za jeho úlohu v mírovém procesu, hovořili jsme s ministrem zahraničí, to bylo výborně zorganizováno, děkujeme. Měli jsme potíže v tom smyslu, že obchod od roku 2013 se snížil ohledně zemědělských cen eh, a eh, doufáme, že to bude vypadat lépe roce 2017. Pak otázky implementace jsme projednali a eh, potom plnění. A potom, víte, témata, o kterých se hovořilo, Mohli bychom mít nějaký standardní eh, postoj k jednotlivým tématům, potřebujeme vědět, když se setkáme s prezidenty a tak, jak vypadá ta země, jakou má strukturu, jaký má HDP a další údaje o těchto státech, protože my jsme tam měli spoustu různých informací, ale tak eh, trochu náhodě byly uspořádané. Takže bych chtěl požádat toto, abychom měli nějaký standardizovaný eh, eh, způsob vedení referencí o jednotlivých státech. Děkuji. Děkuji. Karolín? Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se zeptat, jestli eh, budeme o tomto tématu ještě jednou hovořit. Ehm, jedna rakouská organizace mi eh, zaslala podklady a zdůraznila, že mají obavy, pokud jde o situaci eh, v Peru, v Kolumbii a v, Kve- v Ekvádoru. Eh, jde především o odborové svaze odboráře, kteří jsou pronásledováni a také pokud jde o zdraví v práci. Já jsem to přeposlala dále a chtěla bych se zeptat, zda jste hovořili o těchto tématech, zda bychom se mohli o tom dozvědět něco více. Případně zda by bylo možné poslat dotaz na komisi, jak reaguje na e, tato porušování pravidel. E, rovněž jsme o tom hovořili už um, dříve a mě by zkrátka zajímalo, zda k tomu existují nějaké konkrétnější informace. Ano, hovořili jsme o uh, těchto tématech. v písemné zprávě to uh, bude popsáno a uh, zamyslíme se nad tím, jak uh, budeme pokračovat dále. Uh, pan Vízas je uh, náš zpravodaj um, a zkrátka výsledky uh, této delegace budou uh, v písemné zprávě. Pan Scholz, já bych chtěl poděkovat především členům sekretariátu, kteří nás podporovali při této návštěvě. Dobrá organizace byla naprosto zásadní pro um, úspěch této delegace. Já jsem se eh, v celé řadě otázek soustředil na eh, kapitolu o trvale udržitelném obchodu dohody a tam je skutečně velká mezera mezi tím, co bylo dohodnuto a jaká je realita. Na to se budeme muset podívat detailně a také bych chtěl zdůraznit, že je potřeba podívat se na poslední rozhodnutí EEC, pokud jde o kapitolu, kapitoly e, TSD. A myslím si, že to je něco, kde musíme ještě práci posunout dále. A bylo by dobré, aby ve zprávě či v usnesení se skutečně zobrazilo to, eh, jakým směrem se chceme ubírat pět eh, let po schválení dohody. Mnohokrát děkuji, byla to skutečně delegace na vysoké úrovni. Setkali jsme se s dvěma prezidenty, s celou řadou ministrů a všechno proběhlo velice hladce. Takže jsem velice hrdý na sekretariát principiálně, celkově, ale eh, konkrétně bych chtěl eh, poděkovat těm dvěma, kteří zorganizovali tuto vynikající cestu. Děkuji, uvidíme se ve 2.30.